Dobrý den. Je pro mě velkým potěšením vás všechny přivítat na tomto veřejném slyšení, které se nazývá Bereme eh, obavy občanů vážně. Eh, Jedná se tedy o článek 51. Jako eh, předsedkyně petičního výboru jsem velice ráda, že se nám podařilo zorganizovat toto slyšení a všechny vás ještě jednou srdečně vítám. Dovolte teď, abych vám ale několik praktických informací. Eh, tlumočení máme ve všech oficiálních jazycích s výjimkou eh, estonštiny, finštiny, litevštiny, portugalštiny, slovinštiny a slova, slovenštiny. Buďte tak, mějte prosím na paměti také to, že ta, toto slyšení je přenášeno na webu a všechny eh, příspěvky všech našich řečníků budou zaznamenány. Dnešní slyšení se pokusí nějakým způsobem se podívat na faktickou efektivitu ochrany, kterou mají zajištěnu eh, občané Evropské unie na základě příslušné listiny. Od eh, data, kdy byl vstoupila eh, tato listina v platnost v prosinci 2009, petiční výbor dostává stále více nejrůznějších peticích ve kterých se odvolávají ti, kteří podávají tyto petice právě na tuto listinu a hovoří o různých případech, kdy byla porušena jejich práva. Podobný trend jsme, pozorujeme také u eh, Evropského soudního dvora. Co se týče eh, článku 6 eh, smlouvy o Evropské unii, tam se jasně říká, a teď cituji, ustanovení listiny se nebudou rozšiřovat žádným způsobem, nebudou rozšiřovat kompetence Unie, tak jak jsou definovány ve smlouvách. Konec citátu. Jinými slovy, eh, listina sama o sobě specifikuje určitá omezení eh, pole aplikace na základě článku 51. Opět cituji ustanovení listiny eh, jsou určeny Ehm, e, institucím a orgánům, různým e, agentům a různým agenturám e, pouze tehdy, když se implementuje právo Unie. Proto podle článku 51 občané, kteří tvrdí, že byla porušena jejich základní práva, tak jak jsou chráněna smlouvou, mohou se dovolávat opravných prostředků a ochrany v první řadě u vnitrostátních soudů a úřadů, čímž je tedy naplněn princip subsidiarity. Současně s tím však tyto vnitrostátní soudy a úřady mají aplikovat listinu pouze tehdy, když implementují unijní právo. V v otázkách, které nespadají eh, pod implementaci evropského práva, záleží pak na členských státech, jak si zajistí eh, naplnění povinnosti týkajících se zajištění základních práv, tak jak vyplývají z mezinárodních smluv a eh, vnitrostátního zákonu. Členové konventu, kteří eh, vypracovali eh, listinu eh, naprosto, neambig, naprosto jednoznačně, podpořili také judikaturu Evropského soudu v 90. letech a na začátku nového desetiletí. Pak však začala dlouhá diskuse, která vychází z, z fráze, když implementují unijní právo protože to umožňuje eh, mnoha lidem, aby si představili, že rozsah působnosti této listiny by se dal rozšířit až za ty přesně stanovené kompetence Evropské unie, tak aby sem spadaly také vnitrostátní opatření, eh, flexibilní, eh, přičemž by ten vztah k evropské legislativě byl více flexibilní. Naši eh, akademici a naši hosté se pokusí nějakým způsobem osvětlit eh, eh, smysl této diskuse a toho, co to znamená pro naše občany. Co se týče rozšíření té působnosti této listiny, může ale představovat určité riziko, že by mohlo znamenat, že vlastně na standardy evropské ústavnosti vlastně eh, eh, nasazujeme něco, co je na úkor eh, té vnitrostátní ústavnosti. A je třeba zdůraznit, že právě vnitrostátní soudy jsou velice důležité. Proto v tom druhém panelu zástupci jak nejrůznějších soudů, nejvyšších, nejrůznějšího stavu soudu budou se věnovat právě této otázce. Evropská komise vychází zcela striktně Eh, z formulace eh, listiny, eh, což se projevuje také v práci našeho petičního výboru, protože tam se neustále odvolává právě na tyto věci v různých peticích. Evropský <clears throat> parlament je ve svých názorech liberálnější. Dokonce v roce 2014 ve svém usnesení žádal výjimutí článku 51 z listiny. Třetí panel potom <clears throat> se bude věnovat těmto dvěma institucím a dvěma dalším důležitým institucím, které se zabývají ochranou eh, základních práv občanů. A tito řečníci se pokusí ukázat, jaká je role těchto institucí a jaký jejich činnost má dopad na práva eh, občanů. <clears throat> Jsem přesvědčena, eh, že nám toto slyšení dá možnost Eh, jednak eh, členům našeho výboru a také všem vzácným hostům zamyslet se nad tím, jaký by byl nejlepší způsob, jak můžeme reagovat na obavy našich občanů, hlavně pak eh, vzhledem k těm obrovským úkolům, které v současné době Evropská unie, kterým čelím. Dovolte, abych vám popřála všem velice plodnou diskusi teď bych chtěla rovnou předat ehm, mod, eh, slovo ehm, moderátorovi panu Čákovi, který bude moderovat první panel. Thank you, Madam Chair. Thank you for... Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, Je pro mne velkou ctí, že vás mohu všechny přivítat. Děkuji vám za to, že jste přišli. A na úvod si vyslechneme prezentaci eh, výzkumeného oddělení, eh, které prezentace se bude týkat článku 51 eh, Charty základních práv Evropské unie a souvislosti souvislostí s vnitrostátními opatřeními. Já bych požádal um, paní Elenu Paventa, která působí na Daremské univerzitě a věnuje se právu Evropské unie. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Děkuji a děkuji také za pozvání abych mohla prezentovat tuto studii právě tady. Cílem studie bylo kriticky zhodnotit způsob, jakým je článek 51 listiny základních práv vykládán. A zvláště se výbor zaměřil jak už řekla paní předsedkyně Wikström. Zaměřil se tedy na to, jakým způsobem má listina dopad na vnitrostátní opatření. A proto se zaměřujeme také na judikaturu. Nejprve tedy předtím, než listina vznikla, byla snaha sjednotit prostředí a kodifikovat status quo v právu. Zpráva také hodnotí současnou judikaturu u Evropského soudního dvora a zdůrazňuje především způsob, jakým soudní dvůr podle mého názoru zúžil rozsah ve vztahu k mezinárodnímu právu poté, co byl přijat článek 51. Dále se zpráva zaměřuje na některé petice, které se dostaly k petičnímu výboru a zvažuje, zda hodnocení, které nabídla komise, pokud jde o relevantnost listiny základních práv a slova, svobod, pardon, základních práv Evropské unie. Zda byly tedy odůvodněné tyto petice. Poslední část zprávy je proaktivnější a zaměřuje se na přístup Evropské unie a konkrétně Soudního dvora Evropské unie. Jak bylo řečeno, na základě článku 51 listiny platí základní práva pouze ve vztahu k vnitrostátním opatřením, když členské státy aplikují právo Evropské unie, když byla listina přijata, tento význam nebyl zcela vyjasněn. Vzhledem k obavám o kompetence o to, že by základní práva mohla být využívána jako nástroj pro rozšíření pravomocí Evropské unie, byl článek 51 později upraven, patří k několika málo eh, opatřeními, která byla změněna mezi smlouvou z NIS a Lisabonskou smlouvou a Lisabonská smlouva k článku 51 doplnila dvě věty, které kladou velký důraz na nutnost respektovat omezení pravomocí Evropské unie a také eh, fakt, že listina ehm, nemůže přesáhnout pravomoci EU ve svém uplatňování. Konkrétně článek 52 obsahuje větu o širším rozsahu působnosti s tím, že tento rozsah se nad rámec právních předpisů EU rozšiřovat nemůže a e, bylo to také středem zájmu některých rozhodnutí soudního dvora. Najdeme to v jeho judikatuře a souvisí to s užším výkladem e, významu listiny. Musíme si uvědomit, že některé členské státy, zvláště Spojené království, mají velké obavy z toho, jaký potenciální dopad by listina mohla mít na suverenitu zjišťujeme, že judikatura z poslední doby je velmi obezřetná, rozumně obezřetná uplatňování listiny na vnitrostátní opatření. Zpráva tedy zjišťuje, že uplatňování listiny na vnitrostátní opatření se liší. Ještě předtím, než listina vznikla, jsme se shodli na tom, že by se měla vztahovat na různé situace, kdy členský stát implementuje právo Evropské unie, aby um, provedlo směrnici nebo nařízení a jde o omezení práva svobodného pohybu. Poté, co vznikly nové výklady článku 51, jsem zjistila, že jsou tři různé oblasti. Za prvé, jedna z těchto oblastí se týká situace, kdy tato listina platí velmi eh, výrazně a to se týká eh, věci Ackerberger, kde je pouze vzdálené spojení mezi EU eh, a uplatnila se listina. Týkalo se to problematiky DPH a ve světle následné judikatury soudní dvůr rozhodl, že příjmy z DPH eh, a eh, situace na trhu v, harmoniz- v souvislosti s harmonizací problematiky DPH eh, byl dostatečným důvodem pro uplatnění listiny. A další z judikatury eh, nás možná překvapí ještě více, protože šlo o nařízení a podle běžné judikatury bychom očekávali, že bude listina plně aplikována, ale tak tomu nebylo. Byla to věc McPienenes a do určité míry se týkalo také e, toto evropského zatykače, kdy soud o, o, soudní dvůr omezuje možnost e, národních soudů listinu uplatňovat, aby zajistil účinnost právních předpisů EU a e, sporná, rozporovaná nařízení v té tuto situaci neharmonizovala národní pravidla, ale pouze koordinovala uplatňování eh, vnitrostátních pravidel a předpisů. A pokud vykonávající vnitrostátní soud nebo úřad eh, měl zkontrolovat soulad eh, jednání vnitrostátních úřadů v jiném státě a listiny, tak by se celý národní systém tímto způsobem zhortil, zhroutil a soudní dvůr rozhodl, a s tím rozhodnutím já nesouhlasím, se rozhodl omezit rozsah uplatňování této listiny a to je podle mého názoru znepokojící z pohledu občanů. Pak máme další příklady judikatury z poslední doby, kdy soudní dvůr došel k závěru, že listina se aplikovat nebude vůbec. Máme jeden příklad z judikatury, kdy eh, se jedná o problematiku blízkosti. Pokud vnitrostátní pravidlo není s legislativou EU dostatečně propojeno, pak e, listina neplatí. A to je něco, co ještě před úpravou článku 51 jsme považovali za znepokojivé. Ve věci Syraguza soudní dvůr předběžně rozhodl, že základní práva a listina základních práv eh, jsou nezbytná pro plnění cílů Evropské unie a pro zajištění účinnosti a přednosti eh, legislativy EU. To znamená, že základní práva Evropské unie se stávají něčím jiným, něčím, co nebyla, něčím, co usnadňuje uplatnění principu nadřazenosti a účinnosti. A e, Jedna věc, která mě z výzkumného hlediska velmi zajímá, je judikatura z poslední doby týkající se občanství v Evropské unie, která e, zužuje ustanovení smlouvy pokud jde o občanství. A zmíněná judikatura stanoví, že proto, abychom se vešli do rozsahu smlouvy, musíme splnit požadavky v sekundárních právních úpravách. To znamená, musíte mít komplexní zdravotní pojištění a potřebné prostředky. A ve věci Dano soudní dvůr zjistil a došel k závěru, že pokud nesplníte zmíněná kritéria, eh, spadáte do směrnice 2438 a nemůžeme se dovolávat základních práv, která jsou chráněna listinou a to představuje podstatný odklon od judikatury dřívějšího data. Jaké hlavní problémy ve vztahu k ochraně základních práv EU zde pozorujeme a zaměřuji se pouze na článek 51 a aplikaci listiny, nikoli na makroústavní problémy, které se mohou vyskytnout ve vymáhání základních práv. Judikatura Soudního dvora vyvolala nebo mohla vyvolat oslabení ochrany základních práv Evropské unii ve velmi citlivých oblastech základních práv, konkrétně ve věci azylu a evropského zatykače. A je tomu tak proto, že jsme se setkali také se stanoviskem 2013 k úmluvě o lidských právech. Soudní dvůr se domnívá, že neuplatňovat výhradu k přeskumu pro základní práva je odůvodněné, vzhledem k tomu, že vzájemná důvěra, která panuje mezi členskými státy, předpokládá záruku určité ochrany základních práv. Tato záruka platí po celé Evropské unii a tato domněnka tak však eh, eh, se ukazuje v některých situacích jako mylná a funguje i tehdy, pokud neexistuje účinný mechanismus pro vymáhání základních práv Evropské unii. A to proto, že článek 7 smlouvy o EU je orientován příliš politicky a nikdy nebyl v praxi využit. Další problém, na který ve zprávě poukazujeme, a to bude pravděpodobně pro váš výbor relevantnější, souvisí se skutečností, že občané očekávají, že budou ze strany Evropské unie základní práva chráněna je velmi obtížné vysvětlovat někomu, kdo se setká s porušením základních práv, eh, že tato listina pro ně není relevantní. Také je obtížné vysvětlit, eh, jak úmluva, listina a mezinárodní právo spolu eh, souvisejí. Vznikají jasné problémy vymezení kompetencí, ale e, předpokládám, že je legitimním očekáváním občanů, že budou jejich práva chráněna, alespoň ve věcech, která spadají do rozsahu legislativy Evropské unie. A když jsem analyzovala některé petice, které výbor dostal, e, e, zaměřila jsem se také na to, zda odpověď komise byla odůvodněná ve vztahu k existující judikatuře. Já jsem tyto petice rozdělila do tří skupin a jedna pravděpodobně největší skupina obsahovala napojení na legislativu EU a několik málo peticí se vztahovalo také k přeshraničním rodinným sporům, sporům o péči o dítě a podobně. Myslím si, že bychom měli zvážit také to, zda systém vlastně funguje nebo ne. Ale vzhledem k tomu, jak je systém v současné době nastaven, nevznikla situace, kdyby bylo nutné se dovolávat listiny nebo kdyby bylo nutné dát žalujícím eh, další práva eh, formou legislativy Evropské unie. Objevily se dvě věci, které mohly být potenciálně spojeny s legislativou EU. Jedna ta věc byla poměrně výrazná, druhá se týkala občana, který se vrátil do původního členského státu. Byla to žena tedy, která pak eh, pomocí umělého oplodnění eh, povila dítě a eh, pak zjistila, že na rodném listě byl uveden její bývalý manžel Někdo by mohl eh, tvrdit, že toto má spojení s právem Evropské unie. Já si myslím, že je velice obtížné toto tvrdit, pokud eh, taková situace nevystala z předběžného opatření eh, uvaleného členským státem. Druhá věc se týkala řeckých záchranných opatření a komise došla k závěru, že vzhledem k tomu, že tato pomoc Řecku musela být eh, přijata uskutečněna mimo rámec smluv, vznik vzniká prostor pro aplikaci listiny. Já s takovým rozhodnutím nesouhlasím, protože každá instituce Evropské unie se vždycky listiny musí držet. Eh, ale eh, mohu samozřejmě položit otázku komisi, jak vnímají své rozhodnutí a zcela jistě taková otázka příjemná nebude, to si uvědomuji. Dále se objevují petice, které se vztahují k porušením eh, eh, principu založení, konkrétně tedy eh, právní stát, demokracie a další zásady, které najdeme v článku 2 smlouvy o Evropské unii z pohledu občana vidíte, že právě toto může být zdrojem velké frustrace, protože když se nedovoláme článku 7, čehož se občan dovolat nemůže, není žádná cesta, jak pohnat stát k odpovědnosti za porušení daných zásad. A to je podle mého názoru největší hozenou rukavicí v oblasti ochrany základních práv. Máme listinu články 2, článek 6 a 7, ale pokud členský stát se rozhodne porušit samotné základní zásady, na níž Evropská unie stojí, je velmi málo cest, jak se proti tomu chránit. Dále, pokud jde o přístup k situaci v Řecku a záchrana opatření pro Řecko, tam musím sama říci, že z informací, které mám, mohu říci, že nesouhlasím s tímto rozhodnutím, já si myslím, ale že na přístup komise vzhledem k judikatuře byl uh, Eh, odůvodněný, když si uvědomíme, eh, jakou judikaturu předtím soudní dvůr vytvořil. Smr- zpráva ehm, končí tím, že propojuje jednotlivá témata, zvláště absenci vymahatelnosti základních práv vůči členským státům, stejně jako judikaturu soudního dvora související s článkem 51. A ráda bych zdůraznila, že eh, zdůrazňuje, že základní práva by měla být zvažována zcela samostatně i v rámci Evropské unie. Také mohou umožnit správné fungování jednotného trhu, protože jednotný trh vyžaduje také možnost vymáhání práv a to opětovně posiluje eh, rozvoj jednotného trhu. Zároveň to však neznamená, že by eh, základní práva eh, byla platná také v jednotlivých členských státech víc, než je nezbytné pro plnění cílu Evropské unie ve věci eh, související s koordinací se domnívám, že by soudní dvůr měl přehodnotit svůj přístup. Máme rozhodnutí z poslední doby týkající se evropského zatykače, které si klade přesně tuto otázku. A já se domnívám, že Eh, myšlenka toho, že žijeme v tomto krásném světě, kde každý členský stát vždycky respektuje základní práva, by byla sice krásná, ale ne vždycky plně odpovídá realitě. A domnívám se, že soudní dvůr, pokud by měl požadovat, aby přijímající členský stát ve vztahu s Dublinskou dohodou a mm, evropským zatýkačem musí zajistit ochranu základních práv e, i tehdy, pokud by takový nástroj byl považován za neplatný, protože by vstoupil do sporu se základními právy, tak by vnitrostátní orgán neměl mít možnost uplatnit ustanovení Dublinské úmluvy ani evropský zatykač. Myslím si, že to by mohlo být výrazným stimulem pro členské státy a také pro Evropskou unii jako celek, aby eh, se zapojili do řešení problematiky základních práv, eh, která je opravdu eh, velmi aktuální, ale také je velmi znepokojivý způsob, jak se používá právní předpisu EU nikoli k ochraně, ale k omezení ochrany základních práv. Dále ve věci občanství eh, se bude soudní dvůr nyní eh, rozhodovat, můžeme očekávat tedy další rozhodnutí, požadavek na finanční prostředky a komplexní zdravotní pojištění, abyste se mohli dočkat ochrany v Evropské unii, je z ústavního hlediska velmi problematické a odklání se od 40 let eh, judikatury soudního dvora, pokud jde o vztah mezi primární a sekundární legislativou. Já bych se sama přiklonila k ústavnějšímu výkladu, který jsme nacházeli v jejich rozhodnutích eh, do doby zhruba před pěti, šesti lety. Děkuji. Děkuji, paní profesorko. Ještě jednou děkuji. Eh, já jsem eh, eh, měl takový dojem, že my jako výbor petiční skutečně se setkáváme stále více s to případy, které souvisejí s primární legislativou Evropské unie. Kromě toho jsme také svědky toho, že dochází stále k nové interpretaci, hlavně se to týká těch případů diskriminace menšin. Otázkou zůstává, jestli můžeme dostat těmto očekáváním, eh, která s tím souvisejí a eh, jakou bude potřebovat podporu pro eh, vyřizování takových peticí, které souvisejí se základními právy. Teď, dámy a pánové, mám to velké potěšení, abych dal slovo našim vzácným Eh, řečníkům. Každý řečník bude mít 10 minut, kdy může vyjádřit své eh, názory a byl bych velice rád, kdyby skutečně jste dodrželi tuto dobu 10 minut. Po eh, skončení těchto příspěvků budeme mít možnost diskutovat tyto příspěvky. Dovolte, abych tady zahájil první panel kde máme skutečně skvělé významné akademiky, kteří se zabývají touto otázkou Ehm, eh, co, eh, budeme se eh, zabývat způsobem uplatňování této listiny v různých členských státech. Cílem tohoto panelu je podívat se, jak vypadá skutečná ochrana a jakou má faktickou úlohu článek 51 v tomto procesu. Teď Dovolte, abych požádal paní profesorku Elis Moyer, eh, docentku evropského práva na Masarykské univerzitě. Máte slovo. Děkuji vám, dobrý den. Eh, ještě jednou bych vás ráda eh, všechny přivítala. Také bych chtěla poděkovat za to, že se mě pozvali byla jsem požádána, abych se zamyslela konkrétně eh, nad několika otázkami, které mi byly zaslány. Týká se to historického eh, vlastně celého toho kontextu, za kterého vznikla listina a potom budu hovořit o některých otázkách, které přímo souvisejí s článkem 51. Předtím, než začnu hovořit o těchto bodech, eh, možná bych měla říci něco předběžně, což souvisí s tím, co říkala paní profesorka Spaventa. Eh, chtěla bych říci, že tato otázka je velice důležitá a to nejen pro občany Evropské unie, ale pro všechny, kterých se tato listina týká. Takže myslím, že bychom se neměli omezovat pouze na občany Evropské unie. Je to eh, listina, která je relevantní pro všechny, kterých se týká eh, co se týče těch vašich otázek, nejprve bych chtěla říci něco o e, historii toho, jak se vyvíjela ochrana e, základních práv, tak abych vám vlastně potom mohla na základě tohoto kontextu e, odpovědět na některé ty odborné otázky, které jste mi zaslali. Byla jsem tedy požádána, abych se podívala na to, jakým způsobem teda byla chráněna lidská práva před Saponskou smlouvou a po ní eh, chtěla bych říci, eh, že základní práva byla eh, chráněna ještě před Lisabonskou smlouvou. Ehm, vlastně již v letech 60. 70. Eh, tam máme judikaturu eh, od Evropského soudního dvoru, kde eh, skutečně ochrana vlastně byla jakousi výměnou nebo jakousi kompenzací za to, jakou úlohu má to primární právo a primární soudy v jednotlivých členských státech. V té době bylo potvrzeno, že evropské instituce to znamená eh, tehdy společenství, budou eh, se řídit zásadami ochrany lidských práv a budou eh, tímto způsobem reagovat na tyto věci. Čili ochrana práv není vůbec nová, také nebyla poprvé zakotvena v Lisabonské smlouvě. Je to věc, která má daleko delší historii a lidská práva v podstatě se dostaly jaksi ze zadními vrátky do naší legislativy. Nebyl to ten hlavní princip eh, eh, integrace, eh, ta hlavní, ta hlavní váha byla tehdy na ekonomickou integraci. Čili tyto zákl- ochrana základních práv se nejen dostala zadním dvor, zadními dveřmi, jak si k nám, ale také se vyvíjela různými způsoby. Za prvé tedy na, e, nábezy e, listiny, ale předtím, než byla přijata tato listina, tak jsme měli všeobecné principy Evropské unie, které se stále vyvíjely a které stále ještě vlastně existují hned vedle toho, co je zakotveno v listině. A v tomto složitém obrázku je potřeba ještě zmínit pochopitelně Evropskou úmluvu, e, což je zdroj vlastně inspirace pro aplikaci všech těch všeobecně platných práv ochrany těchto eh, práv. Čili je potřeba tyto věci mít na paměti. Tady nehovoříme pouze o rozsahu působnosti eh, této listiny, ale hovoříme vůbec o ochraně eh, lidských práv i mimo tuto listinu proč vlastně došlo k tomu, že se tento systém vyvinul vlastně a dostal se k nám zadními vrátky? Je potřeba mít na paměti to, že Evropská unie nebo v té době Evropská společenství eh, nevznikla jako organizace na ochranu základních práv. Eh, to také nebyl ten základní mandát eh, evropských společenství. <clears throat> což vlastně vysvětluje, proč základní práva prošly takovýmto velice složitým eh, procesem v celém tom širším procesu evropské integrace. Kromě toho je potřeba mít na paměti i to, že vlastně listina na tomto základním zjištění nic nemění. Ano, máme listinu, která je závazná, která eh, nám dává určitý seznam eh, základních práv, která modernizuje ty předtím existující eh, dokumenty, ale jako taková vlastně nemění tu skutečnost, že základní práva nejsou vlastně tím základním smyslem evropské integrace. Možná, že základní eh, eh, práva v současné době mají více prominentní roli. Eh, možná, že evropská integrace předpokládá určitou ochranu lidských práv, ale mandát evropských institucí, ten politický mandát evropských institucí jako primárně eh, vlastně souvisí s politikami, které vyplývají ze smluv. Pochopitelně jsou tady eh, určitá opatření a ustanovení týkající se například protidiskriminačních věcí, ale žádný faktický mandát eh, evropské instituce vlastně nemají proto, aby rozvíjeli já takovou politiku, která se zabývá e, výhradně jenom e, lidskými právy. Pochopitelně to neznamená, že by listina neměla svůj dopad. Pochopitelně zvyšuje vizibilitu, modernizuje e, obsah základních práv a to umožnilo občanům a také institucím a celé řadě dalších aktérů Eh, rozvíjet diskurs týkající se ochrany lidských práv, eh, včetně politických ideí, které jsou důležité a to si myslím, že je potřeba přivítat. V praxi to znamená, že evropské instituce a členské státy eh, musí dodržovat principy základní, ochrany základního práva. Já se nebudu vracet k judikatuře, tak jako o tom hovořila paní profesorka Spaventa. Víme, Eh, už eh, několik let, eh, že, evropské, že všechny členské státy musí vlastně při implementaci evropského práva vycházet také z principu ochrany základních práv. To odpovídá také judikatuře ještě před přijetím Lisabonské smlouvy. Takže aniž bych se pouštěla do nějakých eh, podrobností týkajících se jednotlivých těchto případů, myslím si, že přístup eh, k tomuto článku 51 je koherentní s tím, co existovalo ještě před přijetím listiny. <clears throat> Musím také eh, říct, já jsem se dívala na všechny ty petice, které jsme dostali od výboru. Já jsem se jim nevěnovala tak podrobně jako paní předseda Spaventa, ale myslím si, že komise Eh, vlastně ty jejich reakce na tyto petice odpovídají skutečně tomu, co je v evropském právu. Předtím, než eh, se pustím do některých odbornějších odpovědí, chtěla bych eh, připomenout ještě jednu věc. Zatím zde hovoříme o relevantnosti listiny pro členské státy na té vnitrostátní úrovni, ale měli bychom mít na paměti to, že jedním z cílů je E, e, zajistit také ochranu e, těchto práv ze strany evropských institucí, ať už toto agentury, komise a tak dále. A z této, z této pohledu skutečně jsme byli svědky celou řady případů, například práva na digitální přístup a tak dále. Čili některé ty výsledky byly určitým zklamáním, ale také se nám podařilo některých věcí dosáhnout. Eh, vy jste mě požádali, abych se eh, zeptala eh, na to, jaký vlastně byl základní účel této listiny. Vycházím z toho, co už jsem řekla, myslím si, že článek 51 měl zajistit určitý, určité status quo, to znamená, že Evropská unie není vnímána jako organizace na ochranu lidských práv, ale že to je organizace, která respektuje tato práva. Čili tady je určitá niance členské státy, jestliže tady fungují jako agenti, si, tak eh, musí aplikovat eh, tato práva, ale neexistuje tady žádná kompetence Evropské unie v této oblasti. V tomto smyslu článek 51 pouze eh, potvrzuje to, jak se tyto věci vyvíjely od samého začátku celého našeho integračního procesu. Jaký je vztah mezi článkem 51 a článkem 6 eh, smlouvy o Evropské unii? Článek 6 eh, <clears throat> vlastně zavádí dvě nové věci. Za prvé eh, závaznost listiny a za druhé naznačuje určitou určité objasnění těch zdrojů, které mají být používány při ochraně základních práv kromě toho, že hovoříme o těchto zdrojích eh, ochrany, eh, jestliže se obrátíme na eh, to, jakým způsobem objasňuje funkci ochrany lidských práv, tak tady vlastně tato vlastní funkce zůstává nezměněna, což znamená, že článek 51 listiny, podobně jako článek 6 TU, pouze opakuje, že Evropská unie není organizací pro ochranu lidských práv, ale že má pravomoce <clears throat> věnovat se také otázkám lidských základních práv a e, e, Vlastně to znamená, že se musí řídit těmito principy ochrany základních práv. Čili co se týče tohoto vztahu mezi článkem 651, vlastně tyto věci se pouze opakují e, a vlastně jenom definují to, jakou hrají úlohu v Evropské unii základní práva. Myslím si, že článek 6 vlastně vůbec nemodifikuje vztah mezi těmi vnitrostátními eh, zákony a tím, co platí na celou evropské úrovni. Co se týče eh, Další eh, věci, kterou bych chtěla udělat, chtěla bych se stručně, chtěla bych stručně reagovat na některé ty věci týkající se některých Eh, věcí, o kterých bychom se měli eh, hovořit. Eh, znamenalo by to nějaký, nějakou změnu, kdybychom vyndali nebo vyčlenili celý tento článek 51? Já si myslím, že ne, protože vlastně je to věc, která pouze opakuje obsah toho článku 6 smlouvy pro Evropskou unii, takže pouze modifikuje vlastně tento článek. Eh, a vlastně bychom potřebovali mít daleko silnější politická prohlášení, která by k tomu vedla. Eh, eh, kromě toho máme článek 4, článek 11 a tak dále. Jinými slovy, to, co je v tomto článku 51, je jakýsi základ toho všeho. Pokud bychom to chtěli změnit, museli bychom k tomu vést velice hlubokou politickou diskusi, proč ne, ale e, skutečně by to vyžadovalo velice odbornou diskusi, kdybychom chtěli e, vyjmout tento článek. Změnilo by to mandát Evropské unie, já si nejsem tím vůbec jistá. V tomto, e, v tomto stádiu integrace si myslím, že otázky týkající se základních práv jsou velice Eh, politické a mohou eh, zdůrazňovat soudržnost, ale mohou nás také rozdělit. Myslím, že jsou to věci, které by se měly řešit hlavně na vnitrostátní úrovni. Na druhé straně je otázka, jestli ještě existuje prostor pro další zlepšení eh, ochrany lidských práv Evropské unii. Pochopitelně, že je takovýto prostor pro zlepšení. Paní profesorka Spaventa to velice jasně ukázala. Myslím si, že bychom měli ještě udělat hodně v rámci toho existujícího evropského práva, a to jak v oblasti e, soudní, tak také v oblasti politické. Měli bychom mít nové legislativní nástroje, jakési měkké právo, které by e, posilovalo ochranu lidských práv a myslím si, že jeden z těchto prvků by mělo být vymáhání těch existujících práv, protože si myslím, že existuje celá řada problémů, která právě jsou, jsou, se jí s vymahatelností těchto věcí. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní profesorko. A nyní je mi velkou ctí, že mohu dát slovo doktoru Austinu Vencinimu, eh, který je vedoucím katedry veřejného práva na univerzitě v Maltě. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost oslovit účastníky tohoto jednání. Otázka, kterou si kladu a kterou jsem si kladl při přípravě svého vystoupení, zní, zda nastal čas na to, jak se postavit k obrovskému počtu petic které jsou předkládány Evropskému parlamentu. A já se domnívám, že by bylo vhodné zaujmout praktický přístup, který souvisí s názvem dnešního slyšení. A neměla by existovat žádná kvalifikace pro petici k Evropskému parlamentu, aby neměla být uznána. Tedy eh, ti, kteří petici podávají, by neměli mít povinnosti nějak odůvodňovat. Ehm, článek 55 eh, listiny základních práv ehm, dává každé fyzické osobě eh, právo podat petici u Evropského parlamentu. Samo o sobě toto právo je tedy základním právem. Odvíjí se od občanství v Evropské unii a politické dopady a politický význam eh, samozřejmě eh, předpokládá, že Evropský parlament by měl být nejvyšším strážcem občanů EU a těch, kteří v EU trvale pobývají této souvislosti tedy logicky e, má každý občan EU mít právo, aby jeho petice byla zvážena, ale e, chceme-li brát obavy občanů skutečně vážně ve vztahu k listině základních práv, musíme se věnovat také omezením, práva podávat petice, která může, eh, které může souviset s jakoukoliv dobou eh, eh, akcí nebo iniciativou. Jednak petice se musí vztahovat k rozsahu působnosti Unie a dále ten, kdo petici podává, musí mít v dané věci přímý zájem. Fakt, že listina uznává právo, na, právo petiční jako jedno ze základních práv, Ehm, je maximálně širokým výkladem a jeho omezení představuje politickou záležitost. Již v roce 1984 se Marines uvedl, že petiční právo představuje především právo politické, které zajišťuje fungo- demokratické fungování obce a právo občanů na demokratické vyjádření. To však neznamená, že by fyzická osoba podávající petici musela vždycky odůvodňovat svoji angažovanost v dané věci. Ačkoliv se daná věc může týkat všech občanů obecně, Ehm, to, to mohly být věci, které se řešily v roce 94 v souvislosti s Bosnou Hercegovinou a podobně. Je tedy zřejmé, že článek 24 smlouvy o fundování Evropské unie také uvádí, že občané mají právo podávat petici soukromého veřejného zájmu, pokud se témata v petici jich přímo dotýkají. Faktem také je, že když analyzujeme petiční právo v právních předpisech členských států, i tam jsou omezení e, v zemích, kde petiční právo zakotveno je například e, ve Řecku nebo Spojeném království, lze podávat petici pouze přes poslance parlamentu. A e, tady bychom měli skutečně otevřít oči, měli bychom si uvědomit, že právo petiční nedefinujeme ani tím přímým zájmem, ani cestou, jak občan chce chce získat pozornost Evropské unie. Když se zaměřím například na německou ústavu, eh, tam podle článku 17 má každý člověk, buď jednotlivě nebo společně s ostatními, právo předložit stížnost kompetentním orgánům nebo zákonodárcům. A zásady, které se vztahují na předávání těchto stížností, také jasně stanoví, že petice by měly být stížnostmi, které lze podávat také za třetí strany nebo které jsou předmětem obecného zájmu. Další pravidlo stanoví, že každý občan e, nebo osoba trvale pobývající v Německu má právo podávat petici u parlamentu. E, není nutná právní způsobilost, aby bylo možné uplatnit petiční právo. E, a pouze se předpokládá, že eh, ten, kdo petici podává, je schopen srozumitelně předmět petice vyjádřit. I tam, kde například petiční výbor v parlamentech neexistuje, jako je tomu třeba u nás na Maltě, ale kde si přesto parlament přeje větší angažovanost občanů, eh, jejich aktivitu, aby poukazovali na e, otázky, které si žádají pozornost parlamentu. Chceme tyto možnosti otevřít a nevyžadujeme e, k tomu e, prokázání jakýchkoliv právních nebo správních zájmů občana. Například když se diskutovalo o ustavení výboru pro parlamentní standardy věnovaný problematice dodržování etického kodexu ze strany poslance. Tam může kdokoliv podat stížnost nebo podnět, který se vztahuje k dodržování zásad etiky ze strany poslanců našeho parlamentu. A myslím si tedy, že právo petiční by nemělo být kvalifikováno dále, a mohli bychom uvažovat dokonce o systému hybridním, v němž obecné eh, právo eh, podávat petice bez výhrad Eh, by mohlo představovat přímý zájem tam, kde se vztahuje například eh, k imunitě eh, během nebo mimo parlamentní zasedání. A tady vzniká velice zajímavá iniciativa ze strany prezi, prezi, předsedy našeho parlamentu, která se týká akcí občanů ve velmi Eh, kontroverzní problematice parlamentních výsad. Občané mají příležitost a možnost tedy eh, tomto případě podávat stížnosti, pokud se domnívají, že dochází k zneužívání parlamentních výsad. To vša, eh, samozřejmě eh, podléhá eh, důkladnému předzkumu. znamená to, že třeba nebude nutné zjednávat nápravu, ale občané podle našeho předsedy parlamentu mají samozřejmě právo podávat stížnosti. Díky tomu se zvýší transparentnost a odpovědnost. Bylo by tomu taky u Evropského parlamentu, pokud pokud bychom zavedli tento systém tady. Předseda Malckého parlamentu eh, uznává právo na petice pokud se eh, občané cítí dotčeni prohlášeními parlamentu, aniž by byla dotčena eh, jejich práva či výsady poslanců parlamentu hovořit svobodně a bez strachu. Zároveň však takto práva nesmí být neužívána v nejvyšším orgánu země. Dále je tedy nutné otevřít příležitost občanům EU, aby se přímo zapojovali do procesu procesu Eh, vyjadřování názorů, měli by mít právo se podílet na demokratickém životě Evropské unie. Eh, a to vše v zájmu podpory správného vládnutí občanské společnosti, institucí, orgánů a agentur EU, které by měly působit co nejotevřeněji podle eh, článku 15 smlouvy o fungování Evropské unie petiční právo na národní i evropské úrovni e, právě tuto myšlenku uvádí do praxe vůči občanovi. Tolik tedy pár e, myšlenek, které si jsem chtěl sdělit e, kolegům Eh, v krátkém čase, který mi byl vymezen. Myslím si, že právě díky tomuto novému přístupu bude možné posílit také demokratický proces v Evropském parlamentu. Rád bych v této souvislosti také poukázal, na eh, působení petičního výboru a přístup. To je něco, co není možná eh, tak snadné v praxi zrealizovat. Já jsem byl často dotazován na situaci na Maltě, tam se petice posílají a jak se hodnotí jejich přípustnost. Některé jsou uznány za přípustné, jiné ne. Máme statistické údaje, které jsou obecného charakteru ehm, samozřejmě zjistíte, že e, e, kritéria se liší země od země. Zdá se, e, že malá země, kde je 100 tisíc občanů, samozřejmě ehm, nemůžeme hovořit ani o petičním právu v malých zemích. Rád bych tedy využil této příležitosti a požádal, aby malé státy, tedy státy, kde není příliš mnoho peticí u Evropské unie, měly eh, příležitost získat podrobnější statistické údaje, než mají země větší. Velice se těším, velice se těším na plodnou diskusi doktor Benzíny. Děkuji, děkuji vám, pane doktore Bencíny. E, to bylo velice zajímavé. Teď dovolte, abych e, dal slovo panu doktoru Andráši Jakabovi, který je ředitelem Ústavu pro e, právní studie, respektive Ústavu práva na Maďarské akademii věd v Budapešti a je, e, také pracuje pro e, Institut Maxe Planka, e, kde se zabývá srovnáváním veřejného práva a mezinárodního práva. Děkuji, děkuji. Během těch pár minut, které mám k dispozici, budu hovořit o uplatňování listiny práv při posuzování ryze vnitrostátních případů. Myslím si, že nejprve musíme Eh, eh, rozlišit mezi politickými a soudními, soudním vymáháním a metodami, které jsou k tomu používány. Eh, jestliže chceme mít skutečně efektivní možnosti ochrany, tak jak jsou zakotveny článku 2 smlouvy Evropské unie, tak eh, eh, to souvisí eh, s politickým rozhodnutím. Já neříkám, že politikové jsou špatní, ale jsou stále jistě oportunní a proto musíme mít zajištěno také soudní vymáhání to znamená situaci, kde neexistuje ani byrokracie, ani žádné politické ovlivňování. Eh, myslím si, že to souvisí eh, se svobodou eh, ne úplně vždy důvěřovat politikům. Proto musíme mít možnosti, které umožňují soudcům prosazovat zásady ochrany těch práv, jakým způsobem můžeme například definovat právní stát podle článku 7 Eh, ty, ten dialog týkající se právního státu eh, vlastně trpí eh, určitým problémem, který souvisí s tím, jak je to všechno definováno v článku 7. Co se týče těch soudních možností vymáhání, to je přesně to, o čem bychom měli hovořit dnes. Článek 51, odstavec 1 listiny říká, že pouze tehdy, kdy dochází k implementaci evropského práva. Potom je tato listina použitelná v členských státech. Proto existují tři možné interpretace. Eh, eh, za prvé, ta velice úzká eh, interpretace, a sice to, že je to vlastně, vychází to z textu, ale je to vlastně proti smyslu této listiny. E, dokonce zazněly i takové hlasy, které e, chtěly e, prosazovat tuto interpretaci, ale jak říkám, je jich málo. Co se týče toho, co mám jako B, to je případ Ackerman Franson. Tady existují další možnosti, jakým způsobem to můžeme interpretovat. Eh, to souvisí s těmi různými změnami, s různými odstíny té interpretace, tak jak již to zde zaznělo v tom prvním eh, příspěvku. Třetí možnost interpretace je opakem té první a je slibnější. Eh, hovoří se o tom ostatně také v literatuře. Jedná se o případ reverse Solange, to je návrh Eh, jednoho kolegy, který také se měl zúčastnit to panelu a nakonec se mohl přijet eh, eh, podle této interpretace tato listina by měla být uplatňována v každém případě, eh, který vychází z evropského občanství, pokud dojde k systematickému selhání řešení daného případu v členském státu. To je zajímavý návrh, eh, byl také publikován, byl také kritizován, ale a to z řady důvodů. Dva z těchto důvodů jsou, eh, jsou ty, že vlastně to tak, jak si jenom nám Eh, trošičku, jak se dává důvod, eh, protože nic neděláme a za druhé to vlastně je jakýsi postup, který by měl vytvořit eh, systematické případy selhání. Ten, a ta druhá věc je přesně to, o čem já bych chtěl hovořit během těch dalších pár minut, které mám k dispozici. Eh, já bych řekl, že je potřeba kreativním způsobem eh, eh, interpretovat článek 51, který by vedl k plné aplikabilitě všech těchto případů i v těch ryze vnitrostátních případů a to, kdy, i, to, i tehdy, kdy nedojde k systematické selhání ochrany základních práv v té vnitrostátní situaci. Co by to znamenalo fakticky? Znamenalo by to že na základě té nadřazenosti evropského práva, to znamená listiny tady, ehm, bychom měli zajištěnu jakousi jednotu aplikace, protože bychom měli eh, přesně stanovené postupy řešení těchto věcí. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by eh, vlastně vzniklo jakési společenství základních práv, jakési, eh, jakéhosi morálního společenství, což vlastně souvisí trošičku s tím, co říká paní profesorka Mujinová. Přesně myslím, že to, já si myslím, že jedním ze základních práv eh, a mandátů, eh, pardon, ne práv, ale mandátů Evropské unie je právě ochrana eh, pra, právního státu, demokracie a tak dále. A myslím, že toto by byla efektivnější metoda, jak vymáhat tyto hodnoty Eh, velice stručně bych chtěla říci a reagovat na některé poznámky a sice, že ty členské státy, ve kterých tyto základní hodnoty nejsou respektovány, že tyto členské státy by eh, měly být vyloučeny z Evropské unie. Pro mě je to naprosto eh, nepřijatelná myšlenka. E, pochopitelně se dá říct, že to je nápad hezký, ale potřebovali bychom e, k tomu mít e, podrobnější doktriny, protože jsme všichni právníci, jakým způsobem můžeme tedy přistupovat k tomu článku 51 v toho pohledu doktriny. Za prvé prostřednictvím evropského občanství, ta, o, o, o tom již hovořili někteří předřečníci, ale také to vychází z toho, co říká Saranglas Sanchez, mm, která říká, že e, občanství Evropské unie v podstatě znamená automatickou aplikaci článku 51, protože jako občan Evropské unie e, e, to znamená, že právo Evropské unie je uplatnitelné články 2 a 7 eh, smlouvy Evropské unie, tady eh, vlastně je určitý vzorec, který vyvinul Franson, eh, který odkazuje také na články 2 a 7, které říkají, že v podstatě všechna porušení práv základních by měla okamžitě být stahována k článku 51. Co se týče argumentů pro kreativní novou interpretaci, eh, ten důvod je ten, že eh, ten konflikt není mezi členským státy a Brusel, ale mezi eh, vnitrostátní vládou a vnitrostátním soudnictvím. Takže to není mezi Bruselem, Lucemburkem a členským státem, ale takový konflikt může být řešen v rámci členského státu protože by to znamenalo, že nemohou být používat žádné protievropské argumenty. E, e, co se týče formální modifikace článku 51, tak abychom rozšířili vlastně působ e, rozsah působnosti, jestli to by bylo řešení, možná, že by to řešení být mohlo, ale nemyslím si, že tato otázka je relevantní, protože je realistické modifikovat eh, článek 51.1 eh, v tom smyslu, který by rozšířil eh, rozsah působnosti, ale myslím si, že by to bylo extrémně obtížné dosáhnout jakékoliv modifikace, jak listiny, tak smlouvy, obzvlášť v situaci, kdy některé členské státy jsou výrazně proti tomu, k tomu existuje celá řada Eh, literatury, například Carlos Klosa o tom hovoří ve svém článku Politika ratifikace evropských smluv. Ehm, I já jsem eh, napsal jeden článek k této otázce, která se týká plné parlamentarizace Evropské unie, aniž by byly měněny smlouvy. Myslím si, že je možné novým způsobem interpretovat to, co máme k dispozici, eh, spíš než přepisovat další přepisovat smlouvy. Vždycky, když hovořím o tom, co navrhuji, tak eh, já už jsem to předložil na řadě konferencí, tak eh, vždy eh, mě všichni říkají, ale to přece není právo, to má, ta, tito lidé mají asi pravdu, protože moje interpretativní, můj uh, interpretativní uh, návrh jde proti eh, současnému stavu práva, ale právo není něco fyzického. Eh, právo je to, co s tím udělají soudy. Eh, dříve nebo později jsem si jist, že dojde k určité situaci. Ty situace už nastaly, ale nebyly využity, ale budou nové příležitosti, kdy Evropský soudní dvůr bude mít možnost rozhodnout v, nějakém konkrétním klíčovém případě. Myslím si, že ten případ Marbury Medicine byl takový eh, příklad a něco podobného by se mělo stát i eh, v Evropě, jinými slovy, eh, měli bychom skutečně se postarat o to, aby tato listina byla platná pro všechny Eh, eh, eh, občany Evropské, možná, že by to bylo kontralegem, což neznamená proti právu, ale proti interpretaci. A myslím si, že jestliže se podíváme na ty základní případy, ty jsou vždy definovány ve většině případech, takže jsou vlastně proti těm základním Eh, judikaturám. Jestliže se podíváte na ty eh, základní eh, rozsudky v různých zemích, ať už je to Louis případ Německu nebo um, francouzský případ ze začátku 70. let, který se týkal svobody schromažďování, když, vždycky, když máme takový naprosto průbojný eh, eh, eh, případ, tak většinou to jde proti tomu, co je již zavedené. Proto je potřeba využít a autoritu jak Evropského soudního dvora, tak Evropského soudu pro lidská práva. Je potřeba explicitním způsobem tyto věci zcela eh, jasně zúrazňovat. Jinými slovy, existuje eh, morální autorita, eh, ať už ji aplikujeme v Lucemburku nebo ve Štrasburku, můžeme tomu říct Vatikán štrasburský. Ve Vatikánu v podstatě všechno bylo řešeno katolickými soudy, dneska tedy je všechno řešeno soudem ve Štrasburku. Čili co by měly jednotlivé orgány dělat? Jak já, e, e, co já bych tedy radil? E, možná, že to dělat nebudu, ale přesto to řeknu. Myslím si, že je potřeba nejprve objasnit jednu věc a sice, že musíme hovořit o hodnotách, které chceme prosazovat a kromě toho musíme najít příslušnou doktrínu, která něco takového umožní E, například ať už je to tedy to občanství Evropské unie, anebo jsou to ty články 2 a 7. E, co na to říká Evropský soudní dvůr? E, pochopitelně ten má rozhodné slovo, protože vlastně co já navrhuji, je, že bychom listinu měla kreativním způsobem nově interpretovat a to kreativní je tady důležité, co by mohly další orgány dělat, Eh, může komise něco dělat? Eh, pochopitelně i komise může něco dělat. Eh, může dělat určité věci, které jsou v této věci relevantní. Existuje judikatura, existují různé statistické analýzy. Erik Stein také vypracoval základní referát k tomu, jestliže komise bude statečným způsobem interpretovat tak potom eh, Evropský soudní dvůr eh, potom bude mít důvod také tyto věci nějakým způsobem v nich pokračovat. podíváme se na ty různé eh, případy, které řešil Evropský soudní dvůr, to jsou jasné případy, kdy komise nějakým způsobem také podpořila tu interpretaci. Čili komise by vždy eh, měla prosazovat to, že chce mít to širší, tu širší interpretaci tohoto článku a Evropská komise skutečně by měla si stát za tímto názorem. Existuje statistická korelace mezi tou širokou interpretací, kterou přijme eh, komise a kterou později přijme i Evropský soudní dvůr. <clears throat> Existují různá vysvětlení, proč by k tomu mohlo dojít, například eh, institucionální lojalita eh, nebo ten mechanismus otáčejících se dveří a to je to, co jde k soudu, ke komisi a dále. Snažím se eh, říct, že existují pochopitelné argumenty, protože nemusíme dělat nic, můžeme si o tom tady popovídat, pak se všichni můžeme vrátit domů a nic jiného nedělat, ale já si nemyslím, že by to byl správný přístup. Myslím si, eh, že je potřeba brát v úvahu eh, určité trendy, které ukazují, že v Evropské unii dochází ke snížení ochrany lidských práv. Um, je potřeba si říct, co asi řekneme za 20 let, jakým způsobem jsme k těmto trendům přistupovali, jak jsme to řešili. Já pochopitelně vám nemohu eh, zde uvést všechny své argumenty. Existuje eh, krátká verze toho, o čem hovořím, a potom existuje také dlouhá verze, kterou eh, vydá Oxford University Press, na ještě v letošním roce ale eh, dá se to najít také na webu, tak jak to máte uvedeno na tomto slajdu. <clears throat> Pokud máte na mě jakékoliv dotazy, pochopitelně velice rád vám na ně odpovím. Děkuji. Děkuji. A teď mám to potěšení dát slovo profesoru Jean-Paul Jacques který přednáší na univerzitě ve Štrasburku a také na College of eh, Europe. Je to bývalý ředitel právní služby Rady Evropské unie. Máte slovo. Merci, madame. Děkuji vám. Pane předsedající, děkuji vám za pozvání. Je skutečně obtížné eh, dostat slovo po tak fascinujícím a nadějném vysvětlení toupení, jako bylo právě to, které jsme zrovna slyšeli. A e, byl to takový sen a vyzývám vás k tomu, abyste také snili o tom, co je důležité. jedně, tak můžeme změnit skutečnost. A nyní se ale musíme vrátit nohama na zem a e, dostat se k problému, který je problémem klasickým Tedy máme eh, žádat od listiny a soudního dvora víc, eh, než eh, nám může nabídnout. Neznamená to zoufalý pohled. Musíme se však podívat přímo realitě do očí. Můžeme vycházet z rozhodování soudního dvora a uvědomme si, že soudní dvůr nemůže jít nad rámec toho, co je reálně přijatelné a aplikovatelné ehm, ze strany členských států a stran sporu, eh, protože jinak by došlo ke ztrátě účinnosti a důvěry. A eh, buďme tedy ve svých nadějích také umírnění. Eh, uvědomme si, že toto nebylo uvedeno pouze k eh, zajištění obecné ochrany, protože lidská práva eh, v Evropské unii oddělují. Jednak máme úmluvu o lidských právech, ta by jinak neměla smysl, pokud bychom se proti ní stavěli. Listina byla pouze k vyplnění mezery v systému, a e, to, pokud, se něk, pokud někdo nepřistoupí k úmluvě, tak by taková úmluva nebyla uplatňovatelná v institucích. A členské státy by pak e, byly tímto dotčeny jenom nepřímo, ale chce současně v zájmu zajištění koherentnosti celého systému bylo nezbytné, aby členské státy vystupovaly jako prostředníci Evropské unie a aby tedy museli splňovat stejný režim jako e, Unie, jako celek. E, proto listina samotná na systém působí jen nepřímo, avšak může společně přispívat plnění zásadního cíle. Já jsem měl příležitost podílet se na jednom z prvních znění článku 51. Já jsem tam také e, sám vepsal e, e tedy e, tu formuli Member States when implementing při uplatňování členské státy a tak dále. A najednou se e, ozval pan Goldsmith za Spojené království, následovali ho další a Eh, chtěli tam doplnit tam výraz only when implementing, tedy pouze při výkonu. Proto panoval koncensus ke změně to, této formulace, tohoto změní. Objevuje se to také ve vysvětlujících prohlášeních, když se stanoví rozsah působnosti listiny. A pak se soudní dvůr také musel postavit k tomuto rozhodnutí i v souvislosti s rozšířením a e, rozhodl se pro zúžení, tedy uvádí only when, jen tehdy, pokud e, ale e, musíme si uvědomit, že zásadní koncepce byla správná. O čem teď můžeme uvažovat? Soudní dvůr se snaží o velmi těžko dosažitelnou rovnováhu rovnováhu mezi respektováním kompetencí, které byly opět potvrzeny v Lisabonské smlouvě v článce v článku 6 ve speciálním protokolu i na jiných místech, eh, aby se rozptýly obavy některých eh, států, německé obavy například, a stanoví tedy rozsah působnosti Eh, základních práv Evropské unie, aby nedošlo například k porušení principu přidělení pravomocí. Uvědomme si, že jde o kompetence vlastní členským státům, nejsou to kompetence Evropské unie. A samozřejmě vždycky obtížné dosáhnout rovnováhy, jak můžeme pozorovat, kdybychom zrušili článek 51, nic by se nevyřešilo, protože se vztahuje pouze k rozdělení pravomocí, platila by listina mimo E, tuto zásadu. A jak zaznělo z mých předřečníků, modifikace smlouvy v tomto smyslu e, nebyla užitečná, protože nás e, omezují je systém rozdělení pravomocí. A třetí postřeh, co se týče vzájemné důvěry. Obecně platí, že je nutné respektovat základní práva a e, e, uvědomme si, že soudní dvůr není soudem pro lidská práva. E, není zde především pro ochranu základních práv. A není to ale jeho úkolem, protože soudní dvůr má za úkol především zjišťovat platnost opatření Unie jako takové a ve výkladu smluv. A dokonce eh, může zneplatnit vnitrostátní právní úpravu eh, v rámci dodržování základních principů. Soudní dvůr tedy eh, se nevěduje, nevěnuje konkrétním jednotlivým věcem, ale jeho úkolem je vykládat unijní právo ve vztahu k právům členských států ve světle základních práv. Ehm, naproti tomu eh, soud eh, pro lidská práva má úkol jiný. Nesmíme zaměňovat s úkolem eh, a posláním Soudního dvora Evropské unie ehm, protože Soudní dvůr Evropské unie se v podstatě nevěnuje konkrétním případům. A myslím si, že tato úvaha také osvětluje eh, celou řadu věcí z judikatury, například ve stanovisku přistoupení pro soudní dvůr eh, zásada eh, vzájemné důvěry je jedním, jednou z ústavodárních zásad, ať už v oblasti trestně právní, občanskoprávní a procesní. E, proto e, tato e, prezumce, tento předpoklad platí, ačkoliv soudní dvůr se zmiňuje o systemickém pochybení Mohli by hovořit například v mírnějšími výrazy a říci nikoli selhání systému, ale mimořádné okolnosti. Ehm, a výklad už je pak na nás. Soudní dvůr eh, opět nesoudí jednotlivce ehm, to je národní soudce daného státu, který soudí věci jednotlivce vůdců a který se vyjadřuje ve vztahu eh, k rozhodnutí Evropského dvora, například tam, kde došlo k selhání systému, mimořádným okolnostem a podobně. A eh, tak to hovoří také judikatura ze eh, Štrasburku protože eh, můžeme-li hovořit o mimořádných okolnostech, kdy nebylo možné eh, uplatňovat základní práva eh, za těchto mimořádných okolností. Zásada vzájemné důvěry je pak pochybněná ve věcech migrace a azylu a je to pro členské státy velice důležité. Nechceme však tyto zásady zcela zničit, protože to jsou záležitosti týkající se členských států, ale také soudního dvora, když e, analyzujeme e, umírněným způsobem zásadu vzájemné důvěry. A dále uvědomme si, jde o systém, který nabízí ochranu na třech úrovních. Ochranu základních práv tedy. A je to opravdu komplikované a obtížné. Obtížné pro soudce a také veli, mnohem obtížnější ještě pro studenty práva, kteří se musí seznámit s takto složitým systémem. Nicméně, systém ve své stávající podobě nám nabízí různé možnosti výkladu a nejsou to možnosti uzavřené. Soudní dvůr stanoví, ať už je to před, místo předsed, Eh, eh, eh, uvažuje o účincích uplatňování základních práv, hovoří o shadowing práva Evropské unie, tedy, tedy o možnostech uplatňování listiny a čím, co je vlastně duplikuje. A máme tedy přímé prostředky a ta, pokud nestačí prostředky nepřímé, to je tedy také příklad vývoje z poslední doby, tak jak o něm hovořila eh, první řečnice. A kromě toho eh, vzpomeňte si i na situaci ve Spojených státech amerických, když se ustanovovaly, eh, kdy se v rámci federace stanovovala základní práva a Ehm, stanovovaly se eh, kompetence federace a kompetence jednotlivých států Unie. A uvědomme si, že tedy eh, Spojené státy americké byly bývaly ve stejné situaci, když měli Bill of Rights, který platil eh, pro celou Unii a zároveň byla ustanovení platná v jednotlivých státech Unie. A um, byl to e, tedy náležitý právní proces, due process of law, který e, umožnil e, tedy tuto aplikaci v praxi, ale zároveň cesty k výkladu jsou různé a došlo k určitému vývoji. Pokud si vzpomenete na příklady z poslední doby 2000, 5 například, eh, který eh, vyvolal eh, podobné rozhodnutí jako Solandr a další. Co se týče pravomoci pro evropský roz, Eh, zatýkací rozkaz, kdy došlo údajně k porušení základních práv eh, a byla narušena ústavní identita, pokud nebyl dodrženy podle článku 1 eh, principy lidské důstojnosti a podobně. A neaplikujeme právo Evropské unii k soud, soud, tato práva neuplatňoval ale jakmile se ta věc dostala k soudnímu dvoru, ten postupoval standardním způsobem. Uvědomme si, že pokud ti z vás si vzpomínáte na eh, věc vzájemného uznání a evropského zatýkacího rozkazu. Pokud by soudní dvůr nezhodnotil judikaturu ve vě, eh, věcech souvisejících s ochranou základních práv a s nadřazeností práva Evropské unie, eh, to v dané věci eh, učinil a v této souvislosti eh, mohlo by dojít také k rozporu s právem Evropské unie. V každém případě však vzniká určitý prostor pro vývoj a možnost konfliktu, který na, která nás vede eh, ke eh, nutnosti změny. Ale na tu změnu ještě máme čas. Děkuji vám. Um, thank you very much indeed for Děkuji. Panelists. I was a bit more flexible today. Chtěl bych vám eh, poděkovat Eh, všem. Skutečně ty prezentace byly mimořádně dobré, eh, byl to panel velice užitečný, ale teď máme malinký problém a ten se týká eh, času. Myslím si, že máme čas maximálně na dvě až tři krátké otázky nebo poznámky. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za ty e, příspěvky, které velice dobře ilustrují všechna ta dilemata, kterým čelíme. E, protože pochopitelně občané Evropské unie mají určitá očekávání, nejen proto, že eh, eh, listina v současné době součástí eh, tohoto celého právního systému, ale protože věří tomu, že skutečně chráníme jejich lidská práva. A jestliže tedy budeme řešit pouze ty případy, kdy, na které bude reagovat e, soud, tak si myslím, že tím vlastně e, necháváme naše občany na holičkách. E, Myslím si, že ten konflikt, který tady existuje, a který je velice viditelný. Na jedné straně máme velice eh, jasně stanovená kritéria, Eh, eh, eh, to jsou tak kodaňská kritéria, kterými se musí řídit všechny členské státy. Je to velice transparentním způsobem vyjádřeno, co jsou ty základní principy Evropské unie, tak jak je to vyjádřeno v článku 2 a 6, hlavně tedy ve dvojce. A pak se ukazuje, že tato kritéria jsou validní pouze jestli jste žadatelem a potom, když jste členy Evropské unie, tak vlastně už eh, neplatí. A to nemůže fungovat, pokud chceme i nadále dodržet eh, důvěru našich eh, občan a myslím si, že tento, tento petiční výbor je vlastně daleko širší ve své působnosti. Jestliže občany se do nás obracejí formou petici, tak potom skutečně jako petici a nemůžeme říci, že eh, nemůžeme s touto peticí říš, eh, nic dělat, protože to je věc, která je ryze lokální a tak dále. A já nevím, možná, že jsem trošičku popletená po těch prezentacích. Eh, jiným slovy, chtěla bych říci, že skutečně si nepřipadám o nic bezpečněji po všech těchto prezentacích, protože existují určitá omezení a pokud se podíváme na ty tak vlastně skutečně musíme mít právo vyslechnout své občany, pokud na nás obracejí e, e, s otázkami, které souvisejí s lidskými právy. A ne jen tehdy, když je to přímo, e, když to přímo souvisí s nějakým, s aplikací nějakého zákona. Já si myslím, že petiční výbor a Unie by skutečně se měla věnovat této otázce a já si nedovedu představit, v jaké situaci bychom mohli skutečně eh, odmítnou řešit tyto věci. Možná, že jediný důvod by byl, že jich je příliš mnoho, nejsme schopni to všechno zvládat. Ale abychom se zabývali tím, kdy přesně se eh, to skutečně dá nebo nedá tam, pokud tedy jsem eh, tomu dobře rozuměla, tak skutečně by nám mělo jít o to, abychom se cítili bezpečně. A neměli bychom říci, eh, ne, toho se nebudeme vůbec dotýkat, ne, to se nebudeme eh, dotýkat. Je zajímavé, že pouze kandidátské země se mohou říct těmi kandidátskými ehm, kritérii. Ja, Děkuji, pane předsedo. Já Eh, děkuji za tu úvodní přednášku, téměř bych to takto nazval, protože pro nás, pro poslance, to bylo skutečně vzdělávací akce, takové školení. Někdo tady říká, že studenti mají problém s tím pochopit ten, tu změť těch kompetencí, ale já vám musím přiznat, že i my poslanci v petičním výboru máme opakovaně problémy eh, to nějakým způsobem pojmout, pochopit a vyznat se v tom, v té změti. Někdo říkal, že Evropská unie jako společenství základních práv takto naplánovaná nebyla a já si myslím, že naši otcové zakladatelé, kteří zakládali Unii, to plánovali. Já si myslím, že během rozvoje Unie se na to zapomnělo. E, všichni se zaměřili na ekonomickou, hospodářskou unii, to bylo takové pěkné, dobře se to zprostředkovávalo ostatním, ale pokud chceme mít jako EI budoucnost, tak se musíme stát společenstvím základních práv tam cesta kolem toho nevede, neexistuje alternativa. Na to se tedy musíme zaměřit. U nás v petičním výboru máme dva problémy. Za prvé, musíme si dojeznit, zda vůbec jsme příslušní za tu petici, pokud nějaká přijde, zda tedy vůbec se smíme té petici věnovat. A pokud ano, tak velice často a rychle zjišťujeme, že Členským státům se to nelíbí. Nejpozději, když říkáme, že máme nějaké doporučení, že chceme, aby se něco učinilo, tak členské státy nám řeknou, no to je pěkné, co nám říkáte, ale my jsme kompetentní v této věci. Často je to v otázkách práv dítěte, kdy členské státy říkají, ne, to je jejich kompetenci a pak je to takový ping-pong, který tady můžeme hrát, ale samozřejmě ta situace pro ty rodiče je velice neuspokojivá, protože oni se nás obracejí s tím, že chtějí pomoci, chtějí informace a pomoc a my se točíme v kruhu. Já se tedy ptám na jednoduchou věc. Co byste nám doporučili jakožto členům petičního výboru? Jak my můžeme pomoci v tom, být náponosní v tom, abychom zrealizovali společenství základních práv a co můžeme učinit pro to, abychom nějakým způsobem vnesli do té změti práv a kompetencí pořádek. Takže měli byste nějaká doporučení pro nás? Děkuji. Obávám se, že Eh, odpovědi se dočkáte asi až po třetím panelu nebo v soukromé diskusi, protože teď eh, skutečně musíme pokročit. Pani Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Já bych tady ráda nadnesla jednu obavu. Obavu, kterou má tento parlament. parlament se sestává z zvolených zástupců lidu a my máme jistým způsobem povinnost poukazovat a kritizovat konflikty, které existují právě mezi, právě mezi článkem dvě smlouvy a cíly Evropské unie a článkem 51 listiny základních práv. A proto já se zde chápu, nebo vidím se v určité skutečně problematické situaci. Tak jak já to chápu, tak je Evropská unie eh, spolkem uní, který se zakládá, no, která se opírá o základní práva a listina vlastně pouze eh, jak si jejím cílem je, aby naplnila určité mezery. Nejde tady o to, aby interpretovala možně eh, možné střety mezi evropským a národním právem. Spíš jde o to reagovat na potřebu občanů, tak, abychom vytvořili jisté evropské občanství s odpovídajícím pocitem příslušnosti. A proto bych já velmi ráda věděla, jaké odpovědi tady mohou existovat. Tady se rýsují různé postoje mezi jednotlivými referenty A já se ptám, jak to vypadá. Nejsme spokojeni s článkem 51, ale potřebujeme proto také technické argumenty. A zde bych ráda poukázala na diskuse, které se vedly při zakládání Spojených států amerických. Pan Jacky o tom hovořil. Myslím si, že Válka tehdy také hrála roli při přechodu ke současnému americkému právu. A pokud bychom potřebovali i v Evropě takovou tu válku o svobodství, no ona v podstatě jedna již probíhá. Děkuji. Um, to bylo dramatické. E, já e, skutečně velice nerad e, přerušuji tento brainstorming, ale nezbývá mi nic jiného. Dovolte, abych teď předal slovo. Možná, že by někdo měl reagovat na ty otázky nebo na ty připomínky. Třeba by někdo z panelistů rád na to reagoval. Ano, chtějí. Eh, dobrá, dobrá, ale už jsme skutečně na, na téměř u kolapsu celého toho dnešního programu, ale paní předsedkyně je moje šéfová, takže mi nezbývá s tím souhlasit. Já eh, tady vidím, že jeden z kolegů skutečně by velice ráda eh, reagovala Ehm, bohužel ehm, někteří kolegové budou muset odejít a rádi by slyšeli eh, odpověď na to, co zde zaznělo, čili Nakonec potom bychom se pokusili nějakým způsobem schrnout eh, tyto věci a úplně na závěr bychom potom možná mohli trošičku podrobněji eh, reagovat na ty věci. Jestliže si to paní předsedkyně přeje, tak pochopitelně ano. Asi dovolím velice stručnou poznámku. Kdyby EU byla státem, centralizovaným státem, tak bychom neměli ty problémy, které máme nyní. Ale tak e, tomu není a problémy tedy jsou a s nimi musíme žít. Za druhé domnívám se, že jsou dvě možné cesty nápravy ve vztahu k základním právům. Jednak e, omezit e, rozsah působnosti. Proč nepoužít článek 2 například a následující pak článek 7 Eh, listiny, protože tam najdeme řešení pro celou řadu eh, selhání, nedodržení, eh, ale žádná instituce, dokonce ani parlament nebyly schopny tento článek aplikovat, dovolat se ho, ačkoliv to byly právě členské státy, které porušovaly základní práva, ale nikdy si to nepřál použít. Madame Michael, please. Um, i mean, linguistic confusion eh, Tady je určitá, eh, eh, mám určitou lingvistickou nejistotu, nevím, jestli mám reagovat italsky nebo anglicky, ale k té poslední otázce bych chtěla říci, že skutečně všichni máme pocit frustrace. Toto jsou hlavně politické otázky a moc toho nemůžeme udělat Eh, a myslím si, že je na vás, jako na politické instituci, nějakým způsobem jednat. Eh, eh, já v současné době žiji ve Velké Británii, možná, že to nebude dlouho trvat, ale Jestliže eh, parlament skutečně má tuto listinu brát vážně, pokud eh, eh, vezmete v úvahu ty požadavky Velké Británie, tak co to bude znamenat pro občany? Já skutečně si jsem vědoma té frustrace týkající se té makroúrovně a, a také si uvědomuji ty problémy, které souvisejí s kodaňskými kritérii to eh, skutečně eh, byl problém od samého začátku a článek 7 tam bylo, ale my to nepoužíváme. Já nevím, my to zkrátka nepoužíváme. Možná, že to je příliš politické. Takže ten, ta eh, myšlenka, že my, akademičtí právníci, můžeme sami nějak rozšířit rozsah působnosti, to nejde. Existují určité limity, ale Eh, z politického hlediska myslím si, že to je skutečně spíše úloha eh, pro ty aktéry, kteří se zabývají ochranou lidských práv. To znamená, je potřeba eh, mít politickou reakci, je potřeba také mít politické vůči osobnosti, které se budou věnovat této otázce. Čili tak bych asi odpověděla. Děkuji. máte naprostou právo. Eh, je to skutečně hlavně politická otázka. Já nevím, eh, jakou máme vizi. Spojené státy měly vizi vytvořit eh, společně fungující stát. Já se obávám, že v současné době nám takováto vize v Evropě chybí a to je velký problém. Pan profesor Jakab, děkuji. Eh, myslím si, že bych chtěl reagovat na tu vaši otázku, co s tím můžeme udělat. Já si myslím, že je potřeba, abyste něco dělali, abyste i nadále eh, přijímali všechny ty stížnosti, abyste je řešili, abyste zcela jasně eh, ukazovali, že vaše interpretace je skutečně široká a myslím si, že to k něčemu povede. Děkuji. Ano, bylo to skutečně mimořádně zajímavé, velice důležité pro nás, pro všechny. A teď již skutečně bych chtěl předat slovo dalšímu moderátorovi panelu druhém, druhému, a sice Notici Mariasovi. Děkuji. Drazí kolegové, já teď budu pokračovat řeckým, eh, řeknu několik poznámek na úvod. A perášujeme στο δεύτερο πάνελ, το οποίο είναι E, děkuji. Já tedy e, teď na úvod toho druhého panelu e, budu hovořit řecky, nevím, jestli všichni rozumíte. Za chviličku vám dám slovo paní profesorko Šarpsnova, ale teď tedy bych chtěl říct něco na úvod toho druhého panelu, který si myslím, že je velice důležitý, protože teď budeme hovořit o faktické ochraně základních práv a podíváme se na to, jak se k tomu staví e, soudnictví, jak na úrovni celé Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých e, členských států. Zatím e, jsme tedy se podívali na akademické věci a pochopitelně hodně závisí na tom, z jakého úhlu pohledu se díváme na tyto otázky, na celou otázku ochrany. Například ten článek 51 Eh, v této souvislosti já bych eh, rád řekl, že eh, tento výbor, výbor petiční, se věnuje celé řadě věcí v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudního dvora a myslím si, že existuje propojení mezi judikaturou soudního dvora a námi. Myslím si, že nemůžeme mít nějaké takové šedé Eh, místo, kde se netěší eh, základní práva ochraně. Eh, bez, je třeba zajistit, aby Evropský soudní dvůr nepřesahoval své pravomoci. V této oblasti existuje ještě celá řada mezer a ty je potřeba vyplnit. Členové evropských, eh, Evropského parlamentu se, si, ta, si kladou otázky například o ochraně základních práv, například v Řecku, kde jsme eh, měli pochopitelně ten balíček těch úsporných opatření, tak jak nám to nařídila trojka eh, Eh, mezinárodní měnový fond, eh, Evropská centrální banka a eh, jestliže ty skutečně dělají věci, které jsou v rozporu se základními právy, tak co může udělat komise? Komise není člen trojky. A to jsou zkrátka otázky, které se objevují, ale na které zatím nikdo neodpověděl. Komise pouze řekla, že E, ta memoranda týkající se těch úsporných e, programů ne, jsou součástí práva Evropské unie a proto e, nemohou být použita pro otestování toho, jestli se jedná o ústavní kroky nebo ne. Jestli se podíváme například na ECOFIN, tam přece platí evropská legislativa a tady bychom to měli mít otevřeno pro přeskum. E, nebo podívejme se e, na ten summit 18. 19. února, e, kde se hovořilo o pravomocích interpretace rozhodnutí představitelů vlád, a řeknu anglicky, chceme klarifikovat eh, některé otázky, které jsou obzvlášť významné pro některé členské státy, takže takovéto objasnění potom by bylo bráno v úvahu jako určitý nástroj umožňující interpretaci smlouvy. A potom se eh, hovoří o tom, že listina základních práv ne eh, však nerozsahuje, nerozšiřuje eh, schopnost jakéhokoliv soudu, včetně soudu Evropské, eh, Velké Británie, při používání eh, různých praxí, které souvisejí s ochranou lidských práv. Hovořím o protokolu 30. Proto je zcela jasné, co, co jsem řekl, že Rada Eh, skutečně eh, si položila tuto otázku toho, kdo to bude interpretovat a celou tuto otázku interpretace ke eh, legislativy. A to si myslím, že skutečně je věc, o které musíme hovořit v rámci tohoto druhého panelu, ve kterém vystoupí profesorka Eleanor Shepston, která je generální advokátkou Evropského soudního dvora a soudce Jiří Zemánek, který je členem Českého ústavního e, soudu. E, určitě e, nám oba dva objasní otázky, které s tím souvisejí. Každý řečník má 15 minut. Budeme velice pozorně jim naslouchat a pochopitelně pak budeme mít také možnost reagovat na tyto příspěvky. Pane předsedo, děkuji za eh, tento úvod. Chvilku mi eh, trvalo, než jsem si nasadil sluchátka. Eh, bohužel sice hovořím anglicky, francouzsky, německy, ale řečtina mi nestačí na to, abych schopna hovořit o problémech 21. století. A myslím si, že v jakémkoliv jazyce bych byla velice um, si nejistá, že mohu reagovat na všechno to, co jste vyzahovořil a co se, co, co se týká mého e, soudu. Myslím si, že nejprve musím říct si něco na úvod, protože to, co řeknu, zde jsou moje osobní názory. Není to a nemůže to být také nějaké kolektivní e, stanovisko celého soudního dvora. Jako e, generální advokát eh, jsem nezávislá a eh, eh, mohu se pochopitelně zabývat různými myšlenkami a také různými možnostmi řešení. Někdy jsou soudce řídí tím, co jim řeknu, někdy tomu tak není. Můj druhý bod. Ehm, Evropský soudní dvůr interpretuje legislativní texty tak, jak existují. Eh, eh, eh, a také někdy legislativní texty, které by mohly existovat v budoucnosti. Z toho vyplývá, že členové soudu jsou jednotlivě, ale také kolektivně vlastně předem programováni k tomu, aby byli opatrní. Opatrní Eh, co se týče toho, aby příliš odhadovali něco na základě nějaké křišťálové koule. To znamená toho, co se stane v budoucnosti. Eh, ten druhý bod, který chci zmínit, vyplývá z toho prvního. Eh, já řeknu něco, co je absolutně zřejmé. A sice, že soud zkrátka se zabývá případy, které jsou mu předloženy. Nevyhledává si nějaké případy nebo nevyhledává nějaké problémy, ani si nevolí, které z těch případů, které jsou mu předloženy, eh, kterými se bude zabývat nebo nebude. A tím se velice liší od eh, například Nejvyššího soudu Spojených států, který může v podstatě se rozhodovat, které případy řešit bude a které ne. My dostaneme případ a musíme se jim zabývat. A právě z těchto důvodů judikatura, která e, e, je analyzována, byla i zde e, analyzována a v podstatě odráží určité konkrétní problémy, se kterými se daná strana na nás obrátila. To znamená, že nemusí se zabývat všemi zajímavými otázkami, které souvisejí i například s rozsahem působnosti a s aplikací dané listiny základních práv a možná ten poslední bod, který teď řeknu, je ten nejdůležitější. E, zase na úvod bych to chtěla říci. A sice já pracuji u soudu jako generální advokátka 10 let. E, soud, soudní dvůr e, nemá žádnou agendu, ať už federální nebo nefederální, ani nemá legislativní program, a také eh, to nemá mít, protože se jedná o soudní dvůr. A po těchto předběžných poznámkách, které považuji za velice důležité, eh, budu pokračovat, eh, protože to, co jsem teď řekla, je důležité pro co bude, co bude následovat. Teď bych chtěla říct si něco o tom, jak jsme se dostali tam, kde jsme v současné době. Myslím si, že není potřeba k tomu hovořit dlouho, protože paní profesorka Spanen Paventa nám eh, zde řekla dostatečně eh, mnoho informací o tom, jak se to všechno vyvíjelo eh, v těch různých dobách a také ta ústavnost celé této listiny na ochranu lidských práv také nám byly připomenuty ty základní principy, které se odrážejí také v judikatuře eh, našeho soudu a to včetně judikatury, která vznikla ještě před listinou základních práv. Další bod je také důležitý. Eh, když eh, tato listina Eh, byla jaksi povýšena z toho, čemu se říká měkké právo na to závazné právo, které má vlastně stejné postavení jako smlouva, eh, to všechno bylo vyrovnáno eh, určitým náznakem ze strany členských států, tak jak o tom hovořila paní předsedkyně a také jak o tom hovořil pan profesor Žakej. To bylo vyrovnáváno naprosto jasnou, jasným prohlášením státu, že toto nemá provádět eh, eh, nějaké narušování nebo změna kompetencí. Proto právě tento článek eh, hovoří o tom, že ustanovení listiny v žádném případě nebudou rozšiřovat pravomoci Evropské unie tak, jak jsou definovány ve smlouvách. Možná, že bych mohla říci, že souhlasím s dalšími řečníky, v tom, že změna články 51, pokud byste také nezměnili článek 6 eh, smlouvy o Evropské unii, by eh, nás vůbec nepohnulo z místa. Eh, protože jestliže definujeme tímto článkem 51 ten vlastně rozsah působnosti musí být soustažněn k tomu, co je v článku 6 smlouvy o Evropské unii kde se hovoří o těch limitech. Jaká je tedy současná situace? Paní profe, studie pana, paní profesorky Spaventy je velice podrobná, velice nápomocná. Hovoří se zde o různých případech, které souvisejí s listinou. Já se omezím pouze na to, že řeknu, že co mě se týče, soud byl jak opatrný, tak skutečně velice E, velice obezřetný a e, tím bych chtěla také reagovat na to, co se zasnělo e, zase od řeckého kolegy. Snažíme se najít nějaké propojení mezi skillou na jedné straně, co vlastně je myšleno tou frází týká se pouze těch členských států, pokud implementují evropské právo, konec citátu, to je skilla a charybda je potom Eh, to širší čtení, širší interpretace jinými slovy, cokoliv, co se týká čehokoliv, eh, eh, co je stanoveno evropským právem, by stačilo k tomu, aby zde byla potom uplatněna listina. Teď budu trošku typická britka. Jestliže soudní dvůr je kritizován, Eh, některými respektovanými akademickými kolegy, kteří mají pocit, že nechodíme ve svých eh, řešeních dost daleko a současně s tím jiní eh, kritizují, jsou to lidé v různých členských státech, nás kritizují za to, že chodíme naopak příliš daleko, tak potom možná se z toho dá usoudit, že vlastně to děláme docela správně. Eh, eh, Teď velice stručně popíši tu současnou situaci, kterou vlastně už pan profesor Žaké zde nastínil. Eh, je to popis Lenece, což je nový předseda soudu, který hovoří o tom, že listina je vlastně jakýmsi stínem nebo stínuje eh, eh, evropské právo jinými slovy. Pokud nemáme ustanovení, které by bylo relevantní, potom listinu, na listinu si nemůžeme spolehat jako na eh, zdroj. Pokud je tedy takováto současná situace, jak můžeme jít dál? Pochopitelně nemůžeme věci nechat tak, jak jsou. Můžeme buď rozšířit tu, ten rozsah působnosti Eh, tím, že eh, změníme ten článek 51, ale, anebo ho můžeme úplně vyjmout tento článek a pak bychom museli změnit i ten článek 6 eh, smlouvy o Evropské unii. Jako právník já mám ráda dokumenty, které se zabývají tím, čím se mají zabývat. Jestliže hovoříme tedy o listině, jestliže tedy je to listina, tak tady musíme mít také definici rozsahu působnosti. Pokud nemáme takovou to definici k dispozici, tak eh, většinou to má špatný dopad na právní jistotu. Čili pokud by mělo dojít k nějaké změně, pak by to muselo být ve smlouvě i v listině, potom já osobně čistě z důvodu právní eh, jasnosti, ať už jakékoliv změny se eh, budou činit, pak by to mělo být naprosto explicitně řeč, řečeno v listině tak, aby občan, který bude si číst tuto listinu, měl skutečně možnost pochopit, co daná listina vlastně eh, upravuje. Eh, eh, co se týče rozšíření toho článku 51, to tak, jak si ve zkratce použije jako východisko pro to, jak bychom mohli odstranit některá omezení, která souvisejí s rozsahem působnosti tohoto článku. Eh, mám čtyři argumenty eh, podporující rozšíření eh, této působnosti článku 51 a potom budu mít argumenty proti tomuto rozšíření. Argumenty, které jsem zaslechla a které podporují rozšíření rozsahu působnosti, jsou asi takové. Jestliže něco takové uděláme, tak se zlepší ochrana základních práv Evropské unii. Dostáváme se ke, na tři e, úrovně, eh, které se překrývají ochrany. Za prvé jsou to ty vnitrostátní ústavní soudy, potom listina samotná a náš soudní dvůr. Druhý argument e, říká, že evropský občan by měl možnost eh, se odvolávat na eh, listinu, mohl by ji využívat i jako opravný prostředek vždycky, když dojde k porušení základních práv, aniž by musel přitom identifikovat některé hmotné, hmotná ustanovení, která jsou relevantní pro konkrétní situaci. Třetí argument. Listina je moderním extensivní, velice aktuální dokument, eh, který upravuje ochranu lidských práv eh, explicitním způsobem upravuje jistá práva, která buď nejsou eh, chráněna na základě vnitrostátního práva, anebo nejsou tak jasně chráněna jedním nebo druhým instrumentem soudem pro lidská práva nebo vnitrostátní soudy. Eh, soudní dvůr v Lucemburku by tedy mohl poskytnout další soudní ochranu k té ochraně, která již existuje v rámci ústavních soudů v jednotlivých členských státech a soudem pro lidská práva. Ehm, eh, to jsou tedy ty argumenty na straně, eh, která podporuje rozšíření toho mm, rozsahu působnosti. Teď argumenty proti. Ten první argument je ten, že e, členské státy naprosto jasně e, vyjádřily přání, že si nepřejí, aby e, listina byla aplikována v tom smyslu, že by se vlastně tím narušily jejich kompetence. Druhý argument proti, když listina byla povýšena na primární právo, tak v té době neexistoval jakýkoliv záměr, že by se z toho měl stát nějaký samostatný dokument, Eh, pro ochranu eh, lidských práv. A jsem velice ráda, že o tom hovořil také profesor Žaké. Eh, úloha listina byla ehm, nějakým způsobem umožnit zkontrolovat validitu sekulárního práva a také evropského hmotného práva, ať už primárního nebo sekundárního, a také použitelnost k vnitrostátnímu právu. Příklady Eh, této primární funkce listiny eh, vlastně eh, nechybí ani například případ Schrems, to je ten Facebook a USA Harbor, nebo digitální práva, to jsou to je ta um, um, směrnice týkající se uchovávání dat, nebo další rozhodnutí v případě Google, nebo případ C9209. Eh, o tom vím něco, protože jsem tomu psal, to je Volker Šek, eh, což se týká eh, zveřejňování osobních dat v případě příjemců fondů eh, v rámci zemědělské politiky. Čili to jsou ty věci, které eh, máme v judikatuře. Třetí argument proti změně statu, statusu quo jsou, je ta existující ochrana, ať už jsou to teda ty ústavní soudy v jednotlivých českých státech a také Evropského soudu pro lidská práva, jsou v zásadě e, adekvátní, možná, že existují určité problémy, ale ta struktura samotná je pro ochranu dostatečná a e, Čtvrtý argument, e, a to opět souvisí s některými těmi připomínkami od profesora Žaky, soudní dvůr vlastně má za úkol eh, dohlížet eh, na to, že se v Evropské unii dodržuje evropské právo. Naším úkolem eh, není fungovat jako soudní orgán, který by měl chránit lidská práva. Mám ještě dvě připomínky k těm čtyřem argumentům pro a čtyřem proti. Za prvé, E, zatímco některé články listiny zcela jasně definují e, konkrétní lidská práva, e, jiné ty články jsou spíš takové aspirace, jsou spíš programové. If, a zúrazně to, jestliže tedy článek 51 by měl být rozšířen, pak by bylo zcela určitě nutné, nebo alespoň přínosné, kdybychom znovu zhodnotili nebo jasněji vyjádřili rozdíl mezi tím, co jsou práva a co jsou principy. Toto je takový odborný eh, právní eh, argument, ale myslím si, že pro z důvodu jasnosti je to věc důležitá. Druhá poznámka se týká toho, že pokud bychom eh, z listiny měli udělat jakýsi svobodný zdroj pro ochranu lidských práv, je to moje, zase můj osobní názor, znamenalo by to přechod ve směru eh, k jiné koncepci celé Evropské unie. Eh, já jsem o tom hovořila ve svém stanovisku k případu C 3409 Anis Sobrano a eh, eh, pro eh, některé členské státy takový, takový přístup k větší federalizaci by byl asi vnímán jako pozitivní a vítaný krok. Pro někoho jiného by to mohlo být anatéma. Na závěr, pane předsedo, bych chtěla ještě říct dvě eh, věci. Za prvé, pokud vím a pokud mohu hovořit za svůj soud, náš soud bude i nadále pracovat s texty, které dostane, aby je interpretoval a uděláme všechno pro to, abychom je interpretovali tak, aby odpovídali skutečně duchu daného textu. Ten druhý bod, a to je moje poslední poznámka, výběr toho je, rozhodnutí, jestli máme rozšířit interpretaci článku 51 a s tím související změna článku 6, je rozhodnutí, které nebude na soudu. Toto rozhodnutí musí udělat členské státy v dialogu s Evropským parlamentem jako demokraticky zvoleným zástupcem členů Evropské unie. Děkuji vám. Well, uh, uh, thank you very much, uh, professor. Děkuji mnohokrát, paní profesorko. Jenom stručná eh, poznámka eh, k tomu, za rozhodnutí hlav států eh, ve vztahu k eh, eh, Velké Británii bude aplikovatelné velmi brzy, protože ti čekají referendum 23. června. Pokud se Spojené království rozhodne zůstat, pak toto rozhodnutí bude uplatnitelné a možná se setkáte s mnoha souvisejícími věcmi u soudního dvora. Pokud si mohu dovolit reagovat, pane předsedo, přesně z tohoto důvodu velmi ráda říkám, že v, ani v, jednom, v jedné z těchto věcí nebudu už generální advokátkou. Budete mít tedy vy nebo vaši kolegové nástupci příležitost ehm, vyslovit stanovisko. A nyní dávám slovo panu soudci Jiřímu Zemánkovi na 15 minut, který se bude věnovat právě tomuto tématu. Nabídne nám úhel pohledu soudce uh, ústavního soudu um, České republiky. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Ve svém vystoupení se zaměřím na tři aspekty. Jednak rozsah eh, uplatňování eh, listiny EU v členských státech postavení listiny z pohledu českého ústavního řádu a systému a e, pak vám nabídnu e, některé praktické zkušenosti. E, stanovení limitu konstelací, v němž Evropská listina základních práv může být vymáhána, představuje pro národní politiky již dlouhou dobu citlivou otázku v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy, protokol 30, který má Spojené království, je něco, k čemu se chtěl připojit i český prezident Václav Klaus, ale neuspěl v tomto svém úsilí. Nicméně uplatňování listiny ze strany eh, soudnictví jednotlivých států může být vykládáno také relevantním způsobem, nejprve eh, judikaturou soudního dvora ve smyslu eh, toho, kdy členské státy toto uplatňují jenom tehdy, pokud Eh, uplatňují eh, právo Evropské unie, to je podle článku 51 odstavec 1 a to je velmi zásadní, tedy vnitrostátní opatření, eh, kdy mohou být použ- považována za uplatnění práva Evropské unie, toto může rozhodnout soudní dvůr s vysokým stupněm přesnosti. Soudní dvůr nám potvrdil a po, progresivně konc konsolidoval linii, kterou stanoví obecné právní zásady v oblasti základních práv. Kreativní přístup Evropského soudního dvora, myšlenky přímého vztahu direct link mezi listinou a právním předpisy EU odstranil obtíže v oblasti právní jistoty. Nyní je zřejmé, že uplatňování práva Evropské unie není již omezeno na tak úzké pochopení účelu eh, dotčeného národního opatření, které mu se dříve eh, říkalo agency situation. Měli bychom provést analýzu racioné materie eh, nejenom přeskum, který navrhují jiní, aby byly stanoveny obavy v v daném věcném ustanovení vnitrostátního práva. I pokud jde například o národní nápravná opatření ehm, a jejich uplatňování, které eh, by mělo eh, být ohraničeno věcným právem Evropské unie a Eh, dávat povinnost členským státům eh, připravit účinná ochrana opatření. To je velice důležité, když si klademe tuto otázku eh, v právu Evropské unie. Národní soudce nemusí zvažovat předběžnou podmínku pro implementaci, když existuje obava, zda daný akt Evropské unie se dotýká těchto eh, práv podle článku 267 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Nicméně článek 51 byl vypracovan na rozdíl od věcných ustanovení eh, smlouvy mimo dialog mezi členskými státy a Evropským soudním dvorem o tom, jak je možné zajistit ochranu základních práv paralelně s vymáháním zásady nadřazenosti eh, eh, práva Evropské unie. To znamená, že eh, spory, co se týká vymahatelnosti, vedou k výkladu hypotézy týkající se vztahu mezi národními soudy a Evropským soudním dvorem a díky tomu se můžeme vyhnout pochybnění identity ústavního soudu, tak jak nás o tom přesvědčil německý ústavní soud eh, v prosinci loňského roku. Legitimita eh, listiny a stanovení jejich pravomocí a aplikovatelnost je zmíněna také v stanovisku Evropského soudního dvora 2 eh, lomeno 2013. A nyní k postavení listiny v Českém ústavním řádu. Český ústavní soud eh, využívá svého eh, úkolu být justičním orgánem zajišťujícím ochranu ústavnosti Ehm, je to velice obtížné v ústavní demokracii nalézt křehkou rovnováhu ehm, mezi justičním přístupem a e, umožněním jednání vlády a zároveň aktivismem založeným na základních právech a svobodách, které se projevuje ve stížnostech. V současné době máme zhruba 400 stížností jednotlivců v ústavní, ústavního soudu. Tam, kde se dovolávají aplikace ústavní eh, listiny práv s tím, že využívají interpretativní metodiky ve výkladu po přistoupení do Evropské unie se Evropský soudní dvůr setkává s evropskou doktrínou ehm, kelsenianského porozumění smyslu ústavního soudu, tedy dohlížet na hierarchii norem. Právo Evropské unie je eh, platným právem pro běžné soudy, ale nikoli pro ústavní soud samotný, který eh, nenahrazuje úlohu běžných soudů eh, v, této, v plnění této povinnosti a zasáhl by ve vztahu k právu Evropské unie jedině tehdy, pokud legislativní nebo exekutivní orgány eh, se dopustí tak závažného Eh, pochybení, eh, že dojde k porušení ústavy. V takovém případě hledá výklad, který by odpovídal ústavě a byl v souladu také s listinou základních práv Evropské unie. To by pak mělo přednost. Nicméně účinky unijního práva jsou limitovány eh, základním obsahem ústavy, jejíž změna je eh, nemožná na základě klauzule věčnosti, eh, když to srovnáme s podobnými právními doktrínami platnými v Německu jak Český ústavní soud stanovil v rozhodnutí k Lisabonské smlouvě ochrana základních práv podle unijního práva je obecně kompatibilní se standardem, který zajišťuje Česká listina práv vychází z dialogu partnerů, kteří se vzájemně respektují a doplňují vlastní aktivity, nebudou mezi sebou soutěžit. Nicméně potenciál pro konflikty a rozpory ve výkladu nejsou podstatné. Významný je celkový účel, který je zakotven v nadčasových hodnotách a které jsou podobné povahy, ať už jsou zakotveny právním řádem České republiky nebo mezinárodně. Český ústavní soud tradičně eh, přijímá pragmatický přístup eh, a vychází tedy z pragmatického postoje právní instituce. V případě konfliktu zdrojů přikloní se k tomu zdroji, který nabízí jednotlivci vyšší úroveň ochrany. Jsou však připustil ad hoc odvěření rovnosti úrovně ochrany, Další eh, nezbytné požadavky, eh, které vycházejí z pravidel právního státu a svrchovanosti, jsou koncepce, které se rozvíjejí a soud je bude hodnotit také eh, ad hoc. Ehm, je tento sebevědomý přístup k evropské integraci však v denní právní praxi není tak zářivý. Ehm, důležitá část státní zprávy eh, postrádá nezbytné expertní znalosti, jsou, nejsou ochotní se učit od kolegů či se zapojovat do evropského diskurzu i v oblastech vlastního oboru. Chybí jim komparativní přístup a eh, drží se starých přístupů a to vše eh, zatěžuje administrativní správní soudnictví a také generuje obrovský příliv soudních stížností možností. Progresivní využívání teologické a e, interpretace, která odpovídá Evropské unii a základních práv, se pokouší dosáhnout koherentní, přesvědčivý a e, odlišný výsledek v oblasti doktríny, která by pak přispěla k evropskému ústavnímu diskurzu mimo jiné. E, soud ve svých prvních e, nálezech v uplatňování e, práva Evropské unie, kromě bezpodmínečného přijetí úplné nadřazenosti ústavy, připustil propust platnost ústavního řádu pro zásady eh, unijního práva. Zatímco český ústavní řád zůstává eh, i nadále být výlučným zdrojem ústavního přeskumu i po vstupu České republiky do EU, soud eh, přijal v odkazu na rozsudky soudního dvora hm, doktrínu hm, o záření nebo ovlivnění základních práv EU a jejich projevení se v České listině základních práv um, a právních předpisech založených na uh, legislativě EU, například uh, kvoty pro cukr evropský, uh, zatýkací rozkaz či e, proplácení lékařských výhod. E, to jsou takové ty základy e, v české ústavní doktríně. Tento přístup mutatis mutandis platí také pro případy selhání běžných soudů a jejich neschopnosti požádat o autoritativní výklad práva Evropské unie u Evropského soudního dvora formou rozhodnutí o předběžné otázce, což představuje porušení eh, pravidla eh, soudní příslušnosti podle listiny základních práv České republiky. Soud má eh, také svou povinnost odkazovat tyto otázky Evropskému soudního dvora. To však zůstává dosud otevřenou otázkou s tím, že se může odkázat na širší e, rozsah působnosti abstraktní kontrolu právních norem, e, což je také jeho úkolem, a není empirické zkušenosti. E, zatímco hodnocení souladu s existujícím právem Evropské unie klauzule věčnosti, například týkající se kritérií založených na státu, jako demokracie, svrchovanost, právní stát, to jsou hodnoty, které se v průběhu času vyvíjejí a bývají definovány plány nad rámec toho, co je nezbytné pro řešení ad hoc e, případu a dává to tedy do značné míry soudu volnou ruku při hodnocení e, rovné ochrany e, základních práv. Tam je to méně problematické. Listina EU je vnímána jako moderní katalog lidských práv a to z mnoha důvodů. Jednak články nejsou zatíženy příliš velkým množstvím výjimek, jak k tomu je je u České listiny práv. A najdeme to také v článku 52. Ehm, právo jednotlivců, ehm, která jsou vždycky doprovázena kolektivními komponenty, tedy myšlenka rovnosti je vyváženější tím, že se usnadňuje přístup slabšího e, a zdůrazňují se jejich práva participace. Skutečný základ sociálních práv je výslovně zmíněn v e, hlavě 4 a není skryt, jak tomu bývá v právních úpravách členských států. Přístup občanů k informacím o činnostech institucí Evropské unie, které jsou vzdálené, je řešen transparentněji než podobná problematika ve vnitrostátních systému. A v neposlední řadě i bez ohledu na to, to všechno, empirické zkušenosti s přímým uplatňováním listiny e, zůstávají omezené na úrovni vyšších e, správních e, soudů, konkrétně nejvyšší soud České republiky, který, který předává podněty k Evropskému soudnímu dvoru. Zatímco však eh, český eh, ústavní soud eh, zdůraznil svoji otevřenost uplatňovat listinu třeba ne přímo, například ve věci fotovoltaických článků problematiky stížnosti proti cestovním kancelářím a problematice ukládání dat, například to byly Eh, věci, které byly běžně přijaté mezi eh, českými akademiky či odbornou a laickou veřejností. Myslím si, že není rozporu v praxi rozšiřování eh, rozsahu aplikace listiny. Doktrina práva Evropské unie e, začne být aktuální tehdy, když se objeví potřeba uplatnit základní právo, které e, garantuje určitou ochranu podle listiny, ale neexistuje její e, odpovídající protipol v České listině práv ani v Evropské ústavě. Konzistentnost Českého ústavního řádu takovým způsobem nebyla podkopána. Děkuji vám vám děkuji mnohokrát, pane soudce, a nyní bych rád zahájil stručnou diskusi. Prosím, buďte struční, ehm, máme poměrně velký časový sklus. Někdo se hlásí do diskuse? No, OK. Dobrá, tom případě mi dovolte, abych poděkoval našim panelistům za ty dva zajímavé příspěvky a teď bych předal rád slovo kolegyni Bečera Bastereča, která bude moderovat třetí panel. Děkuji, děkuji kolego. Ještě jednou bych vás chtěla všechny přivítat. Přejdeme k poslednímu panelu. Vždy postupujeme tak, že ti, kteří eh, se dostanou ke slovu jako poslední, bohužel mají nejméně času. Příliš času již nemáme, máme čtyři přednášející, jejich přednášky si vyslechneme, vyslechneme si pozici institucí, které hrají důležitou roli při ochraně zásadních práv. Vyslechneme si Evropskou komisi, jakožto strážkyni smluv. Ona pravděpodobně podporuje eh, výklad eh, článku Evropský parlament a výbor Libe, což je tedy jistý širší eh, výklad tohoto článku, ale co to znamená pak v, konkrétně v praxi. Ale Evropský ombudsman byl velice aktivní při ochraně lidských práv během svého celkového mandátu a Eh, pak je to zástupce z agentury pro základní práva, která má horizontální výklad a aplikace listiny základních práv v členských státech eh, eh, bude vypracovávat takový horizontální přehled tohoto výkladu. Já ráda bych ještě upozornila, než předám slovo prvního panelistovi, aby Upozornila bych a poprosila panelisty, aby byli struční, neboť nám nezbývá již příliš mnoho času. Ráda bych zmínila takové dva aspekty, které mě vyplynuly z těch vynikajících eh, přednášek, které jsme vyslechli. Jsou to takové znepokojící aspekty. Slyšeli jsme to od více než jednoho přednášejícího, že jsme v té situaci, že nejsme schopni chránit základní práva a práva občanů v Evropské unii. To je tvrdá realita, které se musíme nějak postavit, musíme jim nějakým způsobem čelit. A dále, jaké zdroje jsou nutné pro to, aby bylo právo v členských zemích chráněno. Tedy, co nám chybí, jaké prostředky nám chybí a jakou jak důležitá je politická vůle při uplatňování práva. Já bych ráda i hned předala slovo referentům přednášejícím. Nejdříve to bude paní Georgia Georgiadu z Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komisi, dále to bude Barbara Spinelli, která je členkou výboru LIBE Evropského parlamentu, pak Graham Smith, který je členem kabinetu Evropského ombudsmana a pak doktor Gabriel Togenburg, který je poradce, právní poradce Evropské agentury pro základní práva. Ráda bych ještě připomněla všem, že jistě ano, máte čas, ale prosím, omezte své přednášky na 15 minut tak, abychom nakonec měli ještě prostor pro diskusy. Neboť eh, vy jistě nám představíte velice zajímavé názory, které bychom pak rádi s vámi ještě prodiskutovali. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych říct jednu věc eh, eh, hned na začátek. Nám nejde o to, že bychom chtěli limitovat eh, listinu. Chceme to všechno provádět tak, jak to bylo upraveno Evropským soudním dvorem. Chtěla bych vám poděkovat za tuto velice fascinující diskusi Eh, která se zabývá eh, rozsahem působnosti eh, z pohledu akademického, soudního a teď tedy z pohledu jednotlivých evropských institucí. Z pohledu Evropské komise, podíváme-li se na článek 51, tak tady celá jasně je řečeno, že ustanovení listiny se týkají evropských institucí a také členských států za předpokladu, že implementují evropské právo. Já se soustředím právě na tyto dva aspekty. Za prvé, Eh, se podívám na to, co dělá komise to, abychom skutečně dodrželi to, co je dáno listinou při implementaci nejrůznějších našich politik a potom eh, řeknu něco o tom, co komise dělá eh, při implementaci těch jednotlivých zákonů. Co tedy děláme při formulování našich politik s ohledem na listinu? Eh, myslím si, že eh, ústavní aspekt je velice důležitý a proto je velice důležité, aby všechna ty práva, která jsou v listině zakotvena, musí být skutečně dodržována a proto potřebujeme velice robustní implementační plán. Proto v roce 2010 komise přijala Eh, takovýto program pro efektivní implementaci dané listiny, kde eh, vyžadujeme posilování podpory eh, ochrany lidských práv ze strany všech evropských institucí tak, aby všechny naše akce byly v souladu a v roce 2011 jsme proto přijali určitý soubor návodu, jak by tyto věci měly být realizovány. Tento materiál eh, obsahuje celou eh, řadu eh, doporučených postupů, včetně hodnocení toho, jak tyto věci jsou dodržovány a tak dále. Um, Eh, eh, kdyby eh, komise dělala něco, co by mohlo být v rozporu s těmito základními principy ochrany, pak by musela přijmout určitá slova. V loňském roce se přijal další dokument, kdy, kde se hovoří o tom, že ty všechny postupy týkající se hodnocení dopadu jednotlivých rozhodnutí jsou skutečně efektivní. Vzhledem k tomu, že ten komponent lidských práv je součástí toho postupu, um, hodnocení dopadu. Eh, z toho vyplývá, že to je vlastně povinné pro všechny členky eh, komise. Zde eh, máme i určitý kontrolní seznam věcí, které je potřeba vyplnit. V praxi to znamená, že kromě horizontální práce právní služby Evropské komise při navrhování nové legislativy existuje také v DG Justice, což je moje jednotka, DG Spravedlnost existuje tým, který eh, má za úkol dostat vlastně zásady eh, listiny do všech našich dokumentů. Eh, čili již od té původní doby, kdy začínáme pracovat na, na daném zákonu, vždy se zabýváme touto otázkou hodnocení dopadu. V roce 2015 například jsme zrevidovali více než 500 různých iniciativ v rámci takzvaných meziservisních konzultací Kromě toho jsme vypracovali eh, školicí program, eh, který eh, se bude týkat nejrůznějších částí komise. Jde o to, aby všichni úředníci, kteří nějakým způsobem se podělají na rozhodovacích procesech, vycházeli právě z tohoto přístupu, který zajišťuje ochranu lidských a základních práv. To všechno souvisí pochopitelně s oblastí práce, kterou se zabývá daná Eh, jednotka, ať už se to týká například eh, čerpání fondů vnitřního trhu a tak dále. Tato práce eh, potom obsahuje také vnitřní předpisy a pokyny v loňském roce. Například jsme přijeli takovéto interní pokyny týkající se hodnocení dopadu v oblasti obchodu. Z toho vznikl určitý rámec potenciálního hodnocení Eh, právě také otázek týkajících se lidských práv. Čili všemi těmito prostředky se snažíme vytvořit ehm, eh, určitý reflex, který by automaticky znamenal zohledňování těchto věcí při naší práci. Jde o to, aby také členské státy pochopitelně eh, tyto věci dodržovaly. Jak již hovořili předcházející řečníci, Eh, tato eh, listina jasně eh, hovoří o tom, že nebude to znamenat rozšíření rozsahu působnosti jinými slovy. Nejde také o ovlivnění pravomoci Evropské unie, neznamená také nové úkoly pro Evropskou unii a také to nemodifikuje úkoly a nebo pravomoci, tak jak jsou definovány ve smlouvě. Jinými slovy, to všechno vlastně doplňuje Eh, ty existující eh, části struktury a eh, je v souladu s nimi. Listina se pochopitelně nemůže týkat všech případů, potenciálních případů porušení lidských práv a komise může zastupovat jenom tehdy, kdy dochází k porušení lidských práv v případě, kdy se to týká implementace evropského práva, což pochopitelně neznamená, že když základní práva jsou porušena, eh, neznamená to, že by občané neměli ochranu. Pak pochopitelně závisí na členských státech, které musí se postarat o to, aby základní práva byla chráněna, tak jak to odpovídá vnitrostátní legislativě a eh, mezinárodním závazkům vyplývajícím z nejrůznějších mezinárodních smluv. Čili zde vstupují do hry vnitrostátní orgány, ombudsman, soudy a tak dále a kromě toho Eh, pochopitelně eh, máme také Evropskou úmluvu o lidských právech. V případě, že jsou všechny opravné prostředky vnitrostátně vyčerpány, tak potom se může obrátit daný občan na eh, Evropský soud pro lidská práva. Z toho vyplývá, že Eh, pokud dojde k narušení, tak jak odpovídá článku 51, potom eh, vnitrostátní soudci eh, mají pravomoci udělat všechno pro to, aby listina byla respektována a jinak se mohou obrátit na soudní dvůr s takzvanou předběžnou otázkou. Komise potom může intervenovat proti členským státům. Komise si může být vědoma toho, že dochází k potenciálnímu eh, porušení práv a to několika eh, prostředky eh, e který se týká transpozice práva Evropské unie a stanoví, že komise analyzuje tato opatření tím, že analyzuje také jejich soulad s právy zakotvenými v listině. Komise dostává celou řadu eh, stížností eh, týkající se základních práv. Dostali jsme více než 3 tisíce dopisů veřejnosti, 600 eh, otázek Evropského parlamentu a zhruba 200 peticí. Vlastně, když eh, dostaneme takovéto dopisy, parlamentní otázky a další, hodnotíme, zda se to vztahuje na uplatňování práva Evropské unie hm, a zda to také odpovídá eh, věcnému základu. V roce 2014 jsme měli 37 eh, procent dopisů občanů, které se týkaly otázek, stahujících se k listině. Byl to situace, kdy eh, občané žádali vysvětlení nebo požádali eh, také eh, o výklad souvislosti s danou otázkou. Chtěli, aby věc byla postoupena buď Evropskému soudu pro lidská práva, nebo případně jsme je odkázali zpět na vnitrostátní orgány, například orgán pro ochranu osobních údajů a podobně. Mezi otázkami od Evropského parlamentu 464 se týkaly na kompetence EU, 268 byly mimo eh, tu, tyto kompetence petice, které dostal Evropský parlament eh, a kde byla dotazována komise. Tam 116 se dotýkalo otázek v rámci kompetencí EU a 76 mimo kompetence EU. V 15 15% otázek a petici, které jsme dostali v roce 2014. Komise kontaktovala členské státy, požádala o vysvětlení a v odpovědích eh, orgánů byla vysvětlena eh, politika nebo opatření přijatá členským státem. Ehm, tam, kde eh, byly podány stížnosti nebo zprávy k transpozici, kde se předpokládalo porušení e, práva Evropské unie. Komise požádala členské státy o vysvětlení e, a pokud byly e, tyto věci nedořešeny, tak jsme zahájili sporné řízení. Ale ne vždycky to jde tak daleko. Více než 85% všech věcí, které komise řešila, se podařilo řešit mimo soudně. V neposlední řadě jsme také posílili preventivní přístup eh, především proto, že klíčoví aktéři eh, jsou vnitrostátní orgány a přikládáme velký důraz vzdělávání a sdílení nejlepší praxe v rámci aplikaci charty na národní úrovni. Podporujeme tedy několik projektů, tedy vzdělávání odborníků ve věcech listiny, posílení evropské justiční spolupráce, a obecně výměny zkušeností a dobré praxe napříč právními systémy EU. Dovolím si citovat příklad. Podporujeme projekt, který vytvořila Rada Evropy a e, jmenuje se Helping the 28, pomoc 28, týká se věcí týkající se uplatňování evropské E, umluvy o lidských práv a Evropské sociální charty, aby odborníci zvládali všechny tyto důležité e, právní předpisy, zvládali judikatury Lucemburského soudního dvora a Štrasburského soudu e, a zároveň, aby mohli vzdělávat členy státní zprávy. Nizozemské předsednictví uspořádalo konferenci k uplatňování listiny v jednotlivých státech a snažilo se tedy o sjednocení této praxe. Bylo také velmi velmi inspirativní toto setkání pro další vývoj. Současně je také zřejmé, že je nutné nejenom zvyšovat znalosti vnitrostátních orgánů, ale také zvyšovat povědomí veřejnosti. Dvě třetiny dopisů vycházejí od občanů, mm, eh, se dotýkalo otázek mimo rozsah působnosti právních předpisů EU. Chceme tedy dělat osvětu také u, mezi občany, aby občané věděli, na koho se obrátit, když dojde k porušení základních práv a také příslušné úřady by měly vědět, které z těchto případů spadají do rozsahu působnosti e, listiny. Například e, Jedna univerzitní studie také eh, ukazuje na to, že občané ne vždycky tedy vědí, kam se obrátit a kam konkrétně, jak byla studie z Florencie. Pak máme eh, také portál e-justice, který také zlepšuje povědomí občanů a znalosti eh, kompetentních nejustičních orgánů. Na závěr tedy mm, k zajištění ochrany Eh, základních práv podle listiny i v praxi komise jedná v různých úlohách. Jednak v zákonodárné funkci posiluje hodnocení eh, z hlediska lidských základních práv, jakožto strážce smluv ověřuje, zda eh, členské státy postupují náležitě dialogem a vymáháním, ale také podporou vzdělávání vnitrostátních orgánů a také se snaží podpořit lepší pochopení listiny práv. Děkuji. Gracias, señora Georgiadou. Děkuji mnohokrát. Paní Georgiadu a nyní bude mít slovo paní Barbara Spinelli. Máte slovo na Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážení eh, eh, členové panelu, vážení kolegové, nejprve bych chtěla eh, poděkovat petičnímu výboru za to, že mě přizval jako členku výboru LIBE. Abych se mohla zúčastnit tohoto velice důležitého veřejného slyšení, chtěla bych také omluvit pana Kloda Moraese, který je předsedou našeho výboru a který bohužel dnes v Bruselu ne, není takže mě požádal, abych za něj zde zastupovala výbor Libe. Výbor Libe, jak víte, eh, v Evropském parlamentu zodpovídá za ochranu eh, na území eh, Evropské unie za ochranu tedy základních lidských práv, včetně ochrany menšin, tak jak je to sformulováno jednak ve smlouvách a také v listině základních práv. E, v našem e, výboru jsme si vědomi e, všech těch, těch toho, že naši občané si trvají na tom, aby jejich práva byla chráněna. Dostáváme dopisy od lidí, kteří jsou skutečně v zoufalé situaci a často je pro nás obtížné jim vysvětlit, že instituce na ně nemohou reagovat nebo jim nemohou pomoci, vzhledem k tomu, že článek 51 nám eh, tyto pravomoci omezuje. Eh, odpovídá to každodenní eh, realitě také práce petičního výboru. Takové dopisy a petice vlastně jsou jakýmsi prvním eh, zdrojem naší reflexe, ať už komise nebo parlamentu. Již eh, jsme zde slyšeli o tom, že existuje vysoké, eh, vysoká frustrace vlastně, vyslechli jsme si také odborníky, kteří hovořili o tom, jakým způsobem můžeme interpretovat omezení stanovená článkem 51, takže já k tomu dále již hovořit nebudu. Chtěla bych jenom říci, že náš výbor každý rok musí vypracovat svoji roční zprávu týkající se situace eh, v oblasti ochrany lidských práv v Evropě. A je to vlastně takový přehled situace, tak jak se vyvinula v Evropské unii v předcházejícím roce. Jedná se vlastně o aplikaci listiny eh, základních eh, práv a Eh, eh, stává se eh, a vlastně to, co dostáváme od občanů, se stává jakýmsi primárním zdrojem v Evropské unii máme velice solidní eh, rámec, eh, asi na celém světě to by se nejlepší eh, rámec pro ochranu lidských práv, ať už se jedná o ustanovení v jednotlivých smlouvách, nebo ať už se jedná o listinu v souvislosti dále potom také s úmluvou Evropskou o lidských právech. Bohužel ale nástroje, které by nám umožňovaly implementaci všech těchto ustanovení, nejsou dostatečně efektivní Eh, takže eh, vlastní ochrana lidských práv nemůže být eh, považována za danou věc a dochází skutečně k porušování těchto práv. Myslím si, že je úlohou evropských institucí, včetně té, kterou já zde zastupuji, <clears throat> identifikovat konkrétní problémy a udělat příslušná opatření pro jejich řešení, včetně Eh, potřeby eh, zlepšit eh, současný mechanismus, který by měl tato práva zakotvená v listině zajistit. Proto bych se teď chtěla odvolat na práci, kterou provádíme ve výboru LIBE při vytváření mechanismů, které by nám umožňovaly respektovat demokracii, právní stát a suverenitu a e, pokusím se také e, pohovořit o vlastní listině jako součásti té architektury, která v Evropské unii existuje. E, plenární zasedání v červnu loňského roku pověřilo Evrop- na, náš výbor vypracováním zprávy z vlastní iniciativy, která se zabývá právě vytvořením takovéhoto mechanismu, který by zajistil dodržování těchto základních Eh, principu. Eh, spravodajkou je Sophie de Welt a já zastupuji jako stínová spravodajka naší skupinu. Spolupracuji se Sophie právě na vypracování tohoto dokumentu. Diskusem, eh, která souvisí s potřebou posílením mechanismu na ochranu Evrops- práv občanů, Eh, není nová, je to diskuse, která pochopitelně souvisí s ochranou základních práv. Od roku 2009 společně s eh, nebo v kontextu té ekonomická finanční krize Evropská unie eh, musela řešit skutečně kritickou situaci v celé řadě členských států. Evropský parlament opakovaně vyjadřil své obavy týkající se eh, vzrůstajícího počtu porušování základních práv Evropské unie, hlavně v oblasti imigrace, eh, hledání asilu, diskriminace, nesnášenlivosti a různých typů, eh, které souvisely s ekonomickou a finanční krizí. <clears throat> Kromě toho Eh, zaznamenal Evropský parlament neochotu některých členských států dodržovat základní pravidla. To se týká hlavně eh, Romů, eh, žen, komunity LBGT, migrantů a dalších zranitelných skupin. Ehm, z tohoto ohledu, nebo v, tom, v této souvislosti Evropský parlament eh, vyzval k vytvoření mechanismů, které by skutečně chránili lidská práva, propagovala lidská práva eh, a to na základě skutečně eh, přesných objektivních indikátorů. Co se týče té zprávy Sophie de Welt, eh, v současné době se v rámci práce na této zprávě díváme na různé možnosti, jak vytvořit takovýto mechanismus, který by byl skutečně solidní a který by nám umožňoval řešit všechny případy porušování lidských práv a který by odpovídal potřebám evropských občanů. Teď se vracím k té otázce článku 51 Eh, v usnesení 27. Eh, února 2014, eh, která se zabývá touto otázkou. Evropský parlament navrhl celou řadu konkrétních možností řešení. Jejich cílem bylo posílit ochranu lidských a základních práv v Evropě. V rámci tohoto usnesení jsme vyzvali příslušné výbory, aby se zabývali možností výjimutí článku 51 z listiny eh, práv. Eh, v roce 2013 eh, bývalý viceprezident Evropské komise a současně poslanec této tohoto parlamentu. O tom hovořil jako o možné poznacím návrhu. Toto odstranění článku 51, já teď cituji paní Redingovou, eh, by znamenal, eh, že všechna základní práva jsou přímo aplikovatelná v členských státech a navíc by to umožnilo Evropské komi eh, si aktivovat postupy o porušení těchto práv jednotlivými členskými státy a to i v případě, že se nejedná o přímou implementaci evropského práva. To vlastně znamená, že listina by dostala ústavní roli, kterou si zasluhuje. Eh, eh, eh, protože eh, listina nemá procesní atributy, které vlastně souvisejí s tím, že je považována za součást primárního práva. Eh, a to navzdory článku 52, kde se hovoří o eh, tom, že význam těchto principů a práv je úplně stejný, tak jak vyplývá z umluvy, Evropské umluvy o lidských právech a tak, jak to eh, vyplývá z ústavních praxí jednotlivých členských států, z nich jsou všechny přímo aplikovatelné ve člen, v jednotlivých členských státech. Eh, na rozdíl od článku 2 <clears throat> smlouvy, jejíž rozsah působnosti jde za rámec evropského práva, protože eh, vlastně vytváří jakýsi kodex chování, e, který vyplývá už z toho, že některý stát je členským státem Evropské unie. Já už pomalu končím, ano. E, e, listina zůstává kodifikovaná v rámci tedy Evropské unie, což představuje určité potíže při její každodenním aplikaci a to má dopad na jednotlivé aktéry, včetně soudních orgánů a má to také dopad na vlastní efektivitu této listiny což je věc, které bychom měli litovat, protože v některých případech listina eh, vlastně jde ještě za rámec té Evropské úmluvy o lidských právech, co se týče vlastní úrovně ochrany eh, lidských práv. Ehm, ve svém usnesení z 8. Eh, září 2015, <clears throat> tehdy eh, zpravodajkou byla paní Ferrara, Parlament v tomto usnesení hovoří o tom, že komise má za úkol být eh, ochráncem smluv a z toho vyplývá i to, že legislativa E, není jenom transponována členskými státy, ale měla by také být správně aplikována tak, aby skutečně zajistila ochranu práv evropských občanů. Jak zde již bylo řečeno, očekávání občanů jdou za rámec tohoto velice této přísné interpretace e, listiny a nám by mělo jít o to, aby tato e, ustanovení byla e, co nejefektivnější, tak aby reagovala na problémy našich občanů, kteří jsou naprosto zásadní pro fungování Unie. Děkuji vám, e, paní předsedkyně, děkuji paní Spinelli. Teď dostane eh, slovo pan Graham Smith, který je poradcem a členem kabinetu Evropského ombudsmana. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání, ehm, abych mohl hovořit o tématu berme stížnosti občanů vážně chci říci, že Evropský ombudsman skutečně bere stížnosti občanů vážně, poněvadž to je jeho hlavním posláním a smyslem. Eh, současná ombudsmanka Emily O'Reilly na základě Maastrichtské smlouvy nyní oslavila 20. výročí své služby občanům řešení eh, případu údajných pochybení ve správě. Eh, my eh, také eh, poskytujeme doporučení pro zlepšení práce úřadů orgánů agentur Evropské unie souladu se strategií ombudsmanky pro eh, rok 2015 Emily O'Reilly eh, realizuje hlavní cíle úřadu Evropského ombudsmana, tedy dosáhnout odpovídající relevantnosti v rámci Evropské unie, zajištění viditelnosti úřadu eh, a jeho poslání s tím, že by měl mít pozitivní dopad na zprávu Evropské unie. Eh, myšlenky občanů jsou samotným srdcem této strategie, protože je to také účel, eh, smysl existence úřadu ombudsmana Evropské unie, protože právě řada stížností občanů se dotýká základních práv. Tam, kde jsou tyto stížnosti přípusté, protože spadají do mandátu ombudsmana a tak jsou prošetřeny, jsou-li samozřejmě také důvody pro prošetření. V některých případech se však setkáváme se situacemi, kdy stížnost nespadá do mandátu ombudsmana. Týká se například e, věc, záležitosti, která není ošetřena právem Evropské unie a nebo se netýká údajného pochybení e, orgánů Evropské unie za takových okolností zvažujeme, zda daná stížnost by mohla spadat do kompetence jiného podobného orgánu. Často to znamená, že se obracíme na ombudsmana členského státu, buď na celostátní nebo nižší úrovni. Může se to týkat například diskriminace menšin, práv dětí, práv zaměstnanců, vězňů či rodičovských práv přístupu k dětem po rozluce nebo adopci. Ombudsman je také v podstavení, kdy může řešit potenciální porušení základních práv. E, stejně jako u dalších právem stanovených práv musí také hledat opatření e, pro, eh, proti porušení práva. Tam je potřeba se obrátit na soud. K tomu samozřejmě, co se týče přístupu ke spravedlnosti, se mohou eh, zcela jistě vyjádřit také moji kolegové předřečníci, protože víme, že existují překážky v přístupu ke spravedlnosti, ale ombudsman představuje alternativní možnost jednání nápravy. Služby ombudsmana jsou zdarma a jsou snadno dostupné, ačkoliv vzniká problém komunikace, kdy se snažíme zajistit, aby o ombudsmanovi, o jeho existenci občané vůbec věděli, aby věděli, jak jim ombudsman může pomoci. Rozsah působnosti Evropského ombudsmana, tak jak je definován v zakladacích listech, listinách je zjišťovat eh, příklady nesprávné praxe spíše než porušení zákona. Eh, ale i přesto se na nás občané obracejí i s eh, domělým porušením zákona. Myšlenka pochybení ve správě je širší. Tady odkazujeme na článek 41 listiny a právu obrátit se na Evropského ombudsmana, které je zakotveno v článku 40 23. Ombudsman pak považuje respektování základních práv ze strany orgánů agentur Evropské unie nejenom právem daným eh, právními předpisy, ale také aspektem eh, řádné zprávy. A Obdobně platí, že v členských státech národní a regionální ombudsman může podle svého vlastního mandátu a platných právních předpisů také zjišťovat, do jaké míry byla základní práva občanů náležitě respektována ve věcech, které jsou e, jim postoupeny v rámci jejich vlastních soudních pravomocí. A vzniká obava, a to si myslím, že je v jádru e, otázky, o níž dnes diskutujeme, co se stane, když jsou mezery v systému a možnosti zjednání nápravy z hlediska ochrany základních práv. Já mohu vysvětlit, jak Evropská ombudsmanka a mechanismy, které má k dispozici, pracují proto, aby byly zaplněny mezery ve, v této praxi v Evropské unii. Poté, co vznikl úřad Evropského ombudsmana, vznikla síť evropského ombudsmana, které ombudsmanka sama předsedá a který eh, dobrovolně spojuje národní a regionální ombudsmany eh, státu Evropské unie a celou řadu dalších orgánů, včetně tohoto výboru. Svou samotnou existencí tato síť usnadňuje eh, předávání stížností a dopisu eh, odpovídajícímu orgánu formou bilténu, formou setkání, formálních i neformálních diskusí, může tato síť podpořit lepší větší zapojení se eh, a pochopení základních práv občanů napříč Evropskou unii a také za jejími hranicemi. Nicméně způsoby, mi může ombudsman jednat a do jaké míry se může angažovat, se bude samozřejmě lišit. Ehm, Evropský ombudsman logicky eh, nemůže zasahovat do práce svých Eh, kolegů v členských státech. Ombudsmanka však může eh, ovlivnit jejich přístup. Já si dovolím zmínit alespoň dva příklady takového ovlivňování. Jednak formou průběžné podpory a koordinace sítí evropských ombudsmanů, k jejímž cílům patří sdílení výsledků jednání ombudsmana, rozhodování a podobně. A tam jsou otázky, které se dotýkají základních práv občanů znalosti a příklady dobré praxe jsou sdíleny každodenně formou výměny e-mailu, zpráv a na extranetu, který spravuje eh, úřad ombudsmana. Využitím fora online může Evropská ombudsmanka požádat, eh, nebo eh, ombudsman z jednotlivého členského státu může požádat ombudsmanku EU o radu v té které věci. Znalosti se také sdílejí formou seminářů a diskusí, které jsou pořádány buď pod zastřešení sociálním sítě evropských ombudsmanů z podnětu Evropské ombudsmanky nebo z podnětu ombudsmanů jednotlivých členských států. Nejbližší seminář se chystá na červen letošního roku v Bruselu, kde se bude diskutovat o ohrožení základních práv v souvislosti s migrační krizí a bude také zdůrazňovat problematiku nedodržení eh, pravidel souvisejících s právním státem nebo s vládou práva. A také může evropský ombudsman vést paralelní šetření, což je nový přístup, který lze dále prohroubit a rozšířit eh, tím, že se budou sdílet postupy v členských státech. Ombudsmanka s využitím svých pravomocí například zkoumá práci agentury pro eh, ostrahu vnějších hranic. Frontex, je, její e, odpovědnost a jednání v návratových operacích. Takovéto operace zcela jistě mají ve své podstatě hrozbu e, porušení základních práv, pokud jsou e, lidé odsouváni z území EU, ale zároveň se ombudsmani dělí o své zkušenosti oblasti a tento přístup založený na spolupráci eh, podporuje několik ombudsmanů národních států a evropské ombudsmanky. Společný přístup vedl k určení prioritních otázek, které si zaslouží další zkoumání do budoucna. Tam ty se budou vztahovat také k potenciálnímu porušení základních práv. Ombudsmanka si uvědomuje obavu výboru z hlediska omezení eh, stanovených článkem 51 listiny základních práv Nicméně mandát ombudsmanky a její pravomoci jsou dostatečně jasně stanoveny, aby mohla pozitivně přispívat k ochraně základních <clears throat> práv občanů Evropské unie formou dotazování a šetření reakcím na eh, předané stížnosti a účinným využíváním eh, práva vlastní iniciativy. Tím, že bude spolupracovat se, eh, svými kolegy v jednotlivých státech na národní úrovni i na nižších úrovních, může Emily O'Reilly eh, posporovat podobné přístupy k ochraně práv občanů napříč Evropskou unii společnými nebo propojenými iniciativami a využívání dalších cest k podpoře dobré praxe. Děkuji. Děkuji mnohokrát vaše přednášky, za vaši přednášku a také za dodržení času. A na závěr, v neposlední řadě, bude hovořit pan doktor Gabriel Togenburg, právní poradce Evropské agentury pro základní práva. Máte slovo, prosím. Děkuji, <clears throat> děkuji vám za to, že jste mě pozvali. a nebudu vás zneužívat vaši trpělivost, takže místo toho, abych tady přednesl celý svůj příspěvek, tak možná e, zde přednesl takové ad hoc e, příspěvky e, k tomu, co zde již zaznělo. Jedna z otázka, která tady zazněla, je ta, jestli Evropská unie v podstatě je organizace na ochranu základních práv. E, podle mého názoru to nemůže být organizace na ochranu e, lidských práv. Pochopitelně to záleží na tom, jakým způsobem definitivně, ale jestliže se podíváte na článek 2 a 6 e, a také si pochopitelně myslím, že i soudní dvůr by měl být vnímán jako, jako dvůr, který chrání lidská práva. Eh, lidská práva jsou pouze eh, jenom jedním elementem eh, článku 2. Pochopitelně lidská práva vycházejí už ze samotného konceptu právního státu a proto si myslím, že právě celou tuto otázku limitací našich pravomocí je potřeba brát vážně. Pochopitelně tady existuje určité napětí mezi univerzalitou lidských práv, že lidská práva by se měla týkat všech ve všech kontextech a na druhé straně eh, je to otázka, která souvisí s různými úrovněmi zprávy eh, a řízení společnosti, které mají své vlastní mechanismy pro ochranu eh, základních práv. Čili musíme najít určitý systém, který by nám přesně určil, která Eh, ta vrstva, který, která ta úroveň e, eh, zprávy a řízení by měla být zodpovědná za co. Paní Spinelli hovořila o tom, že tady existuje obrovská frustrace ve vztahu e, k této listině. E, já si myslím si, že toto se netýká pouze výboru PETY, e, petičního, e, týká se to e, i ostatních orgánů, i evropské předsednictví, e, legislativci, a také zákonodárci na vnitrostátní úrovni se zabývají to, těmito otázkami. Jakým způsobem eh, můžeme rozhodnout, co eh, souvisí eh, s listinou a rozsahem její působnosti a co ne. Čili co se týče té frustrace, já si myslím, že ta frustrace vlastně vychází z vlastního ducha a textu listiny Eh, týká se čehokoliv, co děláme eh, ve svém každém životě, ale potom tady v tom článku 51 máme tady to vnímání určité frustrace, protože se to týká pouze toho, když se jedná o implementaci evropského práva. Čili eh, bylo by lepší, kdyby například v tom článku 1 místo toho ustanovení o důstojnosti bychom měli přímo vysvětleno, jaká, jaká, jsou, ta, jaká jsou ta omezení. Eh, eh, dokonce se hovoří eh, v určitém návrhu o tom, že by to skutečně v té preambuli nebo v tom článku mělo takto být. Já si myslím, že by to nebylo správné, protože eh, bychom se měli podívat také na tu eh, lepší stránku, a to je můj čtvrtý bod. A sice ano, existuje určitá frustrace, ale také tady vznikl určitý nový dynamismus. Eh, ta listina vlastně vedla k novému dynamismu na vnitrostátní úrovni, kde dochází k analýzám těch vnitrostátních rozhodnutí, vnitrostátní judikatury. A listina vlastně nám pomáhá vytvářet nové principy, které se potom zakotvují v těch vnitrostátních eh, právních eh, ustanoveních, čili eh, například právo na dobrou nebo řádnou zprávu a řízení vlastně je často vnímán jako něco, co je dáno článkem 41 a co přebíráme do svých právních systémů. Kromě e, jako ta otázka frustrace tady existuje a proto se nabízí otázka, jak můžeme tuto frustraci e, řešit. Myslím si, že je potřeba, abychom zprávu a řízení nějakým způsobem e, propojili a to způsobem, který by byl skutečně co nejefektivnější pro občany, pro jejich každodenní život. Co to znamená? Znamená to například pro petiční výbor, to je můj osobní názor, Eh, myslím si, že by se mohly používat dva různé filtry pro interpretaci těch eh, právních eh, norem. Za prvé je to ehm, při, přijatelnost. Ehm, ehm, přípustnost, pardon, a tyto věci by měly být potom interpretovány daleko širším způsobem. A ta druhá otázka potom Eh, bychom eh, měli vycházet z toho, co nám říká eh, soudní dvůr, a co se týká tedy té vlastní aplikace. Myslím si, že by potom to umožnilo petičnímu výboru, aby byl jakou si ústřednou, která by tedy rozdělovala ty věci podle toho, komu příslušně patří. Eh, je potřeba si uvědomit, že eh, nejsme zodpovědní za jednotlivé stížnosti, za jednotlivé případy, eh, protože v polovině těch různých institucí na ochranu lidských práv máme určitý mandát, který eh, eh, také eh, vlastně například vám umožňuje použít Google a najít tam přesně to, jakým způsobem fungují ty různé mechanismy. V současné době toto existuje ve 14 členských státech. Rada se rozhodla to rozšířit na všech 28 států, takže občan bude mít možnost zjistit, jakým způsobem a na koho se má obrátit, protože v dané věci je <clears throat> za tuto věc odpovědný. Eh, eh, myslím si, že by bylo dobré mít také něco, čemu říkáme EU Citizen House, eh, který by toto všechno soustředoval, protože stále ještě existují různé způsoby, které ne všechny jsou správně chápány. Měli bychom i také centra pro řešení sporů, Ehm, existuje celá řada elektronických nástrojů, které existují na webu a myslím, že by bylo velice užitečné, kdybychom je všechny spojili do jednoho místa, tak aby každý občan okamžitě na tomto jednom místě mohl zjistit, jakým způsobem eh, a na koho se má obrátit, tak aby jeho případ byl řešen. Eh, horizontální dopad eh, listiny je další otázka myslím si, že soudní dvůr řekl, že v některých případech může eh, používat, být eh, listina použita také při řešení sporu mezi jednotlivými stranami eh, a dokonce i vnitrostátní soudy. Benka Puš například je ten případ z roku 2015, kdy vnitrostátní soud řekl, článek 47 listiny musí být aplikován horizontálně. Moje poslední věta Myslím si, že bychom eh, neměli se stát takými si fetišisty eh, eh, listiny práv. Myslím si, že by nám mělo jít daleko víc o to, abychom skutečně zajistili občanům ochranu, ať už je to na té lokální úrovni, ať už je to na úrovni regionální, ať už je to na úrovni jednotlivých států, anebo na úrovni celé, celé Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji panu Togenburkovi a děkuji všem přednášejícím tohoto panelu. Ještě nám chybí rada. Možná by bylo vhodné si ještě vyslechnout postoj rady a členských států. Pokud jde o to, že se chceme vydat novými cestami, pán Togenburg řekl něco o postoji tohoto výboru, proč zde jsme, jaké úkoly plníme. Naším úkolem je, a bylo to řečeno, být jakýmsi oknem pro občany. A proto musíme zajistit, aby občané k nám měli snadný přístup toto jednotné kontaktní místo, ten one-stop shop, o kterém jsme hovořili již tak často, tím bychom měli být. Měli bychom být my těm, tím příslušným místem v rámci institucí, tím místem, na které se může občan obrátit se svým problémem. A pak bychom ho měli nasměrovat dál, aby on přesně věděl, kam se má obrátit a nemusel zbytečně ztrácet čas. Máme zastoupení ve všech členských státech, jako parlament, mám samozřejmě i komise. A my bychom měli mít těmi otevřenými dveřmi pro občana a takto občanům pomáhat, nebo je naší povinností občanům pomáhat. Měli bychom skutečně učinit občana středobodem zájmu veškeré naší práce, neboť hovoříme o evropských občanech, ale skutečnost je taková, že občan se stává spíše problémem, ztrácí se v řadě dokumentů. A naším cílem našeho slyšení bylo poukázat na hodnotu občanů a ukázat, že bereme občany vážně. Každý občan Evropské unie může uplatnit své právo na předložení petice a stěžovat si, pokud dojde k porušení evropského práva. Když se hovoříme o legislativních orgánech, tak a říkáme, že ne všude platí základní práva, tak toto přeci občan nemůže chápat. Pokud Ebro, pan Otevský občan si stěžuje kvůli porušení základních práv, tak on nemůže se obrátit přímo na komisi a říci, že má nějaký problém a oni by, bychom, oni by mu pak odpověděli, že se o to postarají. Tak toto nefunguje. většinou občan musí předložit nějakou žádost a odpovědí často bývá, že to není prostě přípustné, že se musí obrátit na svůj členský stát a občan většinou říká ano, ale to, je, to byl přeci můj první krok, tam jsem si stěžoval i jako první. O čem tedy hovoříme? Máme zde jakousi obecnou vizi, na které se, myslím, shodneme. A dnešní setkání ukázalo, že náš úkol není jednoduchý, ale vše závisí na naší vůli. Pokud budeme trvat na té naší vizi, na tom, že chceme, aby občan byl skutečně středobodem našeho zájmu, a pokud chceme pracovat tak, abychom byli pro na dosažitelní, abychom byli také kreativní při našem výkladu, tak nemusíme nic měnit. Stačí nalézt ty správné odpovědi. A Jde tedy o to, aby my, kteří jsme v institucích, jsme plnili naše úkoly, neboť naším konečným cílem, na tom se myslím, myslím, shodneme všichni, co to je. A ráda bych použila a využila těch posledních minut, které ještě máme k dispozici a udělila slovo kolegům a kolegyním, kteří projevili zájem. Takže prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já mám otázku eh, na zástupkyně Evropské komise. Logicky vznikají různé problémy. Jednak rozsah působnosti článku 51. Klademe si otázku, zda není příliš úzký, e, až tak, že by se měl změnit smlouva. Na druhou stranu hovoříme také o výkladu tohoto článku ze strany Evropské komise. Vzhledem k tomu, že komise zamítla celou řadu peticí, které udávaly e, o e, porušení listiny základních práv, chci konkrétně poukázat na eh, petice týkající se trojky a práv na kolektivního vyjednávání eh, eh, v Řecku, tam se odkazovali na to, že toto bylo zakotveno v memorandu porozumění, ale trojku tvoří řada institucí, které nejsou omezeny článkem 51 k uplatňování práva Evropské unie. Chci se tedy zeptat, vzhledem k tomu, že komise dané případy zamítla, po, předpokládáte, že trojka e, není tvořena institucemi e, práva Evropské unie, nebo se domníváte, že Řecko jako členský stát mohlo zcela nezávisle na těchto e, memoran, se na těchto memorandech dohodnout? Děkuji paní radě a ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit. Nyní je proto prostor. Můžete vystoupit se svou poznámkou. Takže nyní bych poprosila o odpověď na dotaz paní Reda. Thank you, but I... Uh, Děkuji. Eh, asi by vás překvapilo, kdybych vám teď přednesla jinou pozici, než tu, kterou zastáváme a kterou jsme vyjádřili ve své uh, Eh, odpovědi na požadavky petičního výboru. Eh, mým úkolem ani pravomocí není eh, přehodnotit pozici Evropské komise. Samozřejmě, pokud si přejete, aby toto komise znovu zvážila, musíte se obrátit na náležitá místa. Děkuji. Myslím si, že paní Rada s vámi asi souhlasit nebude ale pokud byste si přála další informace, tak možná v písemné podobě by to bylo vhodnější. A chápu, že chápu tuto otázku. I to, že pravděpodobně spadá do jiné oblasti, ale pokud chcete využít možnosti, tak možná by bylo vhodné si vyžádat eh, písemně detailní písemné informace. Nemyslíte? Pokud jsou další dotazy, tak dám kolegům přednost, jinak máme ještě pět minut a pak položím jednu otázku. Navíc. Ne, nemáme pět minut, neboť paní předsedkyně musí ještě přednést eh, svá závěrečná slova a e, to nyní, myslím, našel vhodný okamžik pro její závěrečný projev a tímto tedy ukončujeme tento poslední panel. Děkuji vám mnohokrát e, za toto slyšení. Myslím si, že naše téma bylo velice komplikované a plní odhodlanosti se budeme zasazovat eh, i nadále za to, abychom chránili zájmy evropských občanů. A nyní předávám slovo paní předsedkyni, paní Wikström, prosím. Very much. Děkuji, Beatrice. Dilema eh, přísnějšího nebo širšího výkladu článku 51 listiny jsme dnes dopoledne nerozluštili. Nicméně každému z vás bych chtěla poděkovat. Děkuji za inspiraci, kterou jste nám nabídli, za to, že jste nás podpořili k větší odvaze ve svém přístupu. A také děkuji i těm, kteří měli odvahu výslovně říci, že bychom měli vyvíjet tlak na komisi, aby se komise zasadila o širší výklad. A právě za to jsme všichni velmi vděční a budeme mít také příležitost odkazovat na to, o čem se jednalo na půdě tohoto výboru dnes dopoledne. Děkuji vám mnohokrát. A usmála jsem se, když někdo z vás tady řekl, že právo je to, co z textu vytvoří soud. Je to složité, ale zároveň prosté. Základní práva nejsou klíčovými prvky hospodářské integrace. To všichni víme. Na druhou stranu tvoří páteř a základní kámen v utváření právě celé Evropské unie. A listina základních práv zviditelňuje základní práva v Evropské unii, celý tento pojem osvětluje a nabízí také určitou flexibilitu ve výkladu. Přála bych si, abychom měli více času na diskusi. Velmi ráda bych ještě jednou dala slovo profesorce Spaventa, konkrétně k judikatuře eh, dřívějška eh, ve věci proti Řecku. Já jsem tehdy byla spravodajkou pro související nařízení a nyní se budu věnovat této práci, eh, když bude probíhat revize dublinského systému, eh, který nejprve přijde jako sdělení Evropskému parlamentu a v březnu a později v dubnu jakožto legislativní návrh. Já si nyní dovolím výsadu se na vás obrátit později eh, během zmíněné práce. Odvážnější přístup je skutečně potřeba. Kolegyně z výboru Libe, Barbara Spinelli, zde zmínila, že eh, ve výboru Libes se těmto tématům velice intenzivně věnujeme. Snažíme se nalézt něco, co by bylo mezi článkem 7, o němž víme, že je právě tou náloží jadernou, o níž eh, jsme se zmiňovali, a něčím, co by mohlo být mechanismem, jak zmínila Barbara, který by každoročně sledoval a monitoroval uplatňování listiny v každém členském státě. Jsem přesvědčena, že budeme mít ještě mnoho příležitostí se k tomuto tématu s vámi všemi vrátit, ale zároveň musím říci, že dnešní dopoledne patřilo k nejvýrazněji inspirujícím jednáním a jsem velmi ráda, že můžeme společně brát občany a jejich obavy vážně. Děkuji vám za vaše expertní znalosti, za váš čas a přeji vám hodně zdaru do budoucna. A podněcujte nás, ať pokračujeme v začaté práci.